Vážení kolegové, poprosím vás, abyste odešli potichu. Prosím, nediskutujte tady v sále, když odcházíte. Prosím. Uh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dámy a pánové, začneme. Další bod na našem programu. Sorry, sorry. Is, is, is, a, is a list? Is a list, yeah? It's a list. Yeah? I, I didn't understand. Well, perhaps if you use hammer. A hammer. Hammer, okay, hammer. Great. Congratulations to Mr. Brock and Mr. Gautieri. Eh, blahopřeji panu Brokovi i panu Gualtierimu a prosím kolegové, opuste sál nebo se posaďte a vám prosím eh, oběma blahopřeji a děkuji. Po głosowaniu. Po hlasování. Další bod je prohlášení Rady a komise příprava na zasedání Evropské rady 24. až 25. března 2011. Zahájíme diskusi, eh, zahájí diskusi pan Dury paní Děry eh, za maďarské eh, předsednictví. Děkuji, eh, pane předsedo, vážený pane předsedo Busko, vážený pane předsedo Barozo, vážení poslanci, já jsem velice ráda, že před vámi mohu vystoupit předvečer příštího zasedání Evropské rady. Asi víte, že to bude velice intenzivní zasedání vzhledem k nepředvídaným událost těm eh, z posledních týdnů. Nejdříve eh, bych eh, pohovořila o třech nejdůležitějších věcech na pořadu jednání Evropské rady. Bude to za prvé komplexní hospodářský balíček. Doufejme, že jej rady států a vlád přijmou Libie a jižní sousedství a Japonsko. Začnu eh, s těmi hospodářsko-politickými otázkami. Evropská rada doufejme přijme eh, tento balíček tak, aby mohla eh, zareagovat na hospodářskou a sociální krizi. Uvedu šest hlavních bodů toho balíčku. Za prvé je to uzavření první fáze evropského semestru a potvrzení priorit fiskální konsolidace a strukturálních reform. Jak asi víte, tak eh, evropský semestrální cyklus eh, eh, byl zahájen výročními, výročními zprávami k hospodářskému obnovení a cílem je tedy dostat se v, před, v naplňování strategie 2020. Jde o to, aby byly eh, naplněny závěry Rady ECOFIN a EPSCO. Eh, syntetická zpráva zpracovaná předsednictvím eh, rada, tu zprávu Rada pro všeobecné udál záležitosti minulé pondělí přijala. Bude k ní přihlíženo při přípravě programu stability a konvergence a národních reformních programů, které mají přeloženo v Dubnu. Rada na základě posouzení komise bude eh, posuzovat eh, členské eh, státy a to v červnu a to v době, kdy se většině českých států ještě rozpočet připravuje. Maďarské předsednictví chce, aby první evropský semestr byl ukončen do zasedání Evropské rady v červnu 2011. Druhým prvkem balíčku je posílení hospodářského vládnutí, jak se tomu říká. V této otázce má Evropský parlament rozhodující roli. Rada už eh, vykročila eh, eh, rázně vpřed. Ministři, pro, ministři financí a hospodářství se již vyjádřili k šesti legislativním návrhům k posílení toho hospodářského vládnutí. A nyní díky tomu předsednictví může začít vyjednávat s parlamentem. Jak víte, tak Eh, existuje tady lhůta a sice červen 2011. Do té doby je třeba ehm, dosáhnout politické schody k tomu balíčku. Čtyři z šesti návrhů jsou eh, předmětem spolurozhodování. Víme, že lhůta, eh, kterou stanovil Evropsk, stanovila Rada, nevyhovuje parlamentu. Nicméně rád bych využila této jedinečné příležitosti a požádala ehm, parlament o spolupráci tak, aby se nám podařilo dosáhnout dohody do června. Vydalo by to ehm, ujišťující signál směrem eh, k eh, trhům a také k našim občanům, kteří očekávají, že budeme eh, chránit euro a evropskou ekonomiku. Máme tedy společnou odpovědnost spolu s Evropským parlamentem v této otázce. Náš premiér se chystá setkat se se zpravodaji a koordinátory odpovědnými za tento balíček a já opravdu doufám, že naše spolupráce s parlamentem bude plodná. Třetím prvkem je obnova zdraví bankovního sektoru eh, prostřednictvím nové vlny zátěžových zkoušek. Dále eh, jsou tady, eh, je tady otázka eurozóny a členských států, které chtějí přistoupit do eurozóny a národních akčních plánů. Za páté je to dokončení práce na budoucnosti Evropského mechanismu stability a posílení Evropského nástroje pro finanční stabilitu tím, eh, že se vytvoří eh, dohoda na eh, zasedání EU e 27 plus 23. března. Asi víte, že příslušné informace budou předloženy parlamentu z tohoto jednání a za to já jsem velice ráda. Šestou součástí je úprava smlouvy, o které jste právě hlasovali, a formální přijetí rozhodnutí, kterým se upravuje smlouva o fungování Evropské unie pokud jde o zřízení toho budoucího ESM. Já bych eh, ráda poděkovala parlamentu za kladné hlasování. Myslím si, že to byl nesmírně důležitý příspěvek z vaší strany. Jak asi víte, Ehm, bylo dosaženo zásadního pokroku v boji s krizí. Ehm, Evropská rada chce dokončit svoji práci a na příštím jednání chce přijmout komplexní balíček opatření k reakci na krizi, ehm, k obnovení finanční stability a vytvoření základu pro hospodářský růst, který bude tvořit pracovní místa. Teď Libie a Eh, jižní sousedství. Na základě na rozhodnutí z 10. března a rozhodnutí Rady z 11. března a z eh, rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN 1973 eh, Rada odsoudila v násilí a brutální potlačování odporu libijským režimem. Hlavním cílem Evropské unie je ochrana civilistů a podpora možnosti toho, aby e, libijský lid mohl naplnit eh, svůj, eh, své, eh, svou touhu po demokratické společnosti. Plukovník Kadáfi musí okamžitě vzdát moc a jeho legim ztratil legitimitu, režim ztratil legitimitu a už není partnerem pro EU. Jaké kroky tedy rada přijala? Za prvé uvedou sankce. 28. února rada přijala za rekordní dobu rozhodnutí, eh, která se týkala omezujících eh, rozhodnutí eh, vůči režimu. 10. března ehm, byly přijaty další ehm, kroky. Týkalo se to zmražení aktiv a letického embarga a embarga hospodářského. Ehm, to ještě má doplnit v opatření přijatá v rámci Rady bezpečnosti OSN dříve. A nyní bych ráda oznámila třetí kolo sankcí na základě mandátu Rady pro zahraniční záležitosti z 21. března Rada dnes přijala písemným postupem návrh maďarského předsednictví rozšířit restriktivní opatření na další libyské občany a subjekty a tyto sankce už eh, zahrnují také mimo jiné národní ropnou společnost Libie. Jedná se o eh, tedy eh, sankce rady maďarského předsednictví. Maďarské předsednictví také zvedlo otázku bezpečnosti energetických dodávek a dopadu krize na energetiku a dodávky energie. Z debaty se ukazuje, že Evropa je znovu ohrožena, ačkoliv nyní má dostatečné dodávky a opravdu potřebuje diverzifikovat eh, zásobovací trasy do budoucna. Eh, Rada přijala eh, spokojenost s naplňováním rezoluce OSN 1973 a rada také uvítala pařížský summit jako rozhodný eh, příspěvek k eh, jejímu naplňování. Různými způsoby Evropská unie a členské státy e, přispívají a jsou e, odhodlány rezolutně jednat se všemi e, zahraničními partnery, zejména s Evropskou ligou a dalšími regionálními partnery na plném naplnění těchto rozhodnutí. Rada a členské státy podporují kroky na základě rezoluce OSN k ochraně civilistů a civilisty obývaných oblastí. Evropská unie bude poskytovat eh, humanitární pomoc všem postiženým. Samozřejmě eh, v pozdější fázi budeme muset Libii pomoci budovat demokratický stát a mm, eh, vládu zákona. Pokud je o humanitární pomoc, tak na základě mm, příslušného úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí přispíváme a to e, podle e, příslušných obecných zásad OSN k používání vojenských jednotek e, v konfliktech na podporu civilistů. Toto je také odraženo v, v usnesení Evropské rady z 11. března o podpoře humanitární pomoci, a to i námořními prostředky. Všechno je třeba dělat v koordinaci s OSN, NATO a dalšími. Ehm, jsme v kontaktu také s Egyptem a s Tuniskem a hm, přihlížíme eh, k tomu, že eh, této záležitosti bude třeba eh, se ještě vrátit na konci tohoto týdne na radě. Členové rady také vyjádřili solidaritu se členskými státy, které jsou nejvíce ovlivněny migračními toky a vyjádřili nebo zopakovali připravenost podpořit nebo je, eh, pokud to bude třeba maďarské předsednictví, eh, zařadilo tuto otázku na zasedání 24. Eh, března. Byla zahájena operace Hermes v rámci Frontexu, aby se a do té přispělo několik členských států svými zdroji. Zmíním také, co se stalo dál 23. února Eh, byl eh, aktivován mechanismus eh, v mm, civilní ochrany k evakuaci v evropských občanů z Libie. Podpořila to také vysoká zástupkyně EU. Navzdory tomu, co bylo stanoveno maďarské předsednictví, se snaží také o koordinaci práce, zejména pokud jde o v uprchlíka migrační otázky. V tomto světle ministři, ministr zahraničí Janoš Martoni společně s komisařkou Masejovou nyní mm, jsou na navštěvě Egypta a jeho eh, hranic s Libí. Pan Martoň byl na hranici a hovořil eh, s místními úřady. A ve svém eh, prohlášení na místě uvedl, že bez leteckých Eh, v zásahu by eh, byla situace už neudržitelná. Nyní je situace pod kontrolou díky egyptským úřadům. Eh, už tři dny nedochází k odlivu lidí. Někteří Libijci se rozhodli se vrátit, ale ta situace samozřejmě je stále vachlatá a nevíme, jestli dojde k dalšímu odchodu nebo ne. Já jsem 3. března a sama byla na Tunisko eh, v libijské hranici v přítomnosti komisařky Georgievy, abychom zjistili, jaká je tam eh, stále situace. Bylo to stále eh, situace naléhavá. Tisíc lidí za hodinu přicházelo do Tuniska přes tyto hranice. A samozřejmě potom tady byla ta nejdůležitější věc 3. března a je to stále důležité. A sice členské státy repatrují také občanty, eh, občany eh, z třetích eh, zemí, zejména mm, přistěhovalecké pracovníky. Maďarský velvyslanec v Tripolisu zastupuje EU a zůstává v Tripolisu a neopustí místo a koordinuje diplomatické snahy jménem EU. E Pokud jde o e, jižní sousedství, tak e, na mimořádném zasedání 11. března Rada zdůraznila, že demokratická povstání mění situaci v, u našich jižních sousedů a to směrem k budoucnosti plné demokracie, plurality a sociální spravedlnosti. Je třeba říci, že k agresi nedochází jenom v Libii. Musím vědět, že i v Bahrajnu, Jemenu Eh, nyní eh, jsme svědky eh, také agrese a musíme jasně říkat, že agrese není přijatelná kdekoliv jinde. Je na regionálních na zemích regionu, aby se rozhodli míru vyrovně a demokraticky. Evropská unie bude podporovat všechny kroky k demokratické transformaci a k politickým, politické kroky, které povedou k rovnějšímu rozdělení eh, výsledku hospodářství nebo výnosu z hospodářské činnosti. Evropská unie také eh, podpoří eh, opatření na posílení zprávy hranic. Rada hm, chce na černu v černu projednat nový plán o řízení migrace a toku uprchlíků. Evropská rada také uvítala sdělení komise a vysoké eh, představitelky eh, k eh, prosperitě v, na jihu středozemního moře. Rada také byla vyzvána k tomu, aby rychle naplnila roz, tedy návrhy z sdělení, a to zejména pokud je o podpory, podporu partnerů EU. Jen velice stručně prezentujeme myšlenky, Musíme zvýšit eh, úsilí Evropské investiční banky v jejich operacích eh, vůči zemím ve Středomoří a eh, tady spolehám na vaši spolupráci. Máme také návrh komise, aby se také reinvestovalo dále. Další aktéři, další partneři by tady mohli také v jižním, partner, v jižním sousedství působit v tomto duchu dalších investic. Eh, máme tady také euro, středomořská pravidla a eh, původu a konečně do června 2011 by se měly schválit nařízení, které eh, posílí kapacity Frontexu. Já už tady ukončím své vystoupení. Nebudu teď mluvit o Japonsku, protože to je samostatný bod na našem programu a v každém případě se velmi mnoho věcí eh, odehrálo, proto jsem hovořila tak dlouho, neboť jsem chtěla parlament informovat co nejobsáhleji. Děkuji. Děkuji. Pan Jose Manuel Barozo, předseda komise. Děkuji vám, pane předsedo, eh, paní ministrině Děry, vážení poslanci a poslankyně. Jak jsem řekl minulý týden v tomto eh, parlamentu, Eh, Evropská rada 24. 25. března bude opravdu velice důležitým bodem z hlediska eh, hospodářského vládnutí. Bude to taková reakce na krizi a eh, počítáme s tím, že vytvoříme nový rámec hospodářského vládnutí Eh, mm, Evropská měnová eh, unie tady eh, působí a nemůže působit ojediněle, musí působit také v celém rámci společných politik. Nyní se uznává, že se toto týká všech evropských institucí a všech členských států. Poprvé evropský semestr vyžaduje silnou koordinaci našich hospodářských politik a našich reform. Každý členský stát si tedy eh, stanovuje svou politiku, svůj rozpočet na další eh, rok, ale přitom již ex ante bude docházet eh, k určitým koordinacím. Evropský semestr byl spuštěn v lednu a má deset priorit na tento rok. V vychází eh, z evropské strategie Evropa 2020. Má přinést konsolidaci makroekonomické nerovnosti, mají být odstraněny, má eh, vytvořit podmínky pro zdravý růst Eh, tyto politiky sami o sobě samozřejmě růst nepřinesou, ale jsou součástí toho celku, bez kterého bychom neměli ten typ růstu, který chceme, to znamená inkluzivní, trvale udržitelný růst. Eh, nejvyšší představitelé státu a vlád eurozóny se dohodli a eh, říkají, že tady je společný úkol všech členských států. Tak jak bylo dohodnuto, Evropa musí být plně konkurenceschopná, tak jak je to také řečeno ve smlouvě, a musí zavést svůj systém vládnutí. Já si myslím, že tady je velmi silná pozice tohoto parlamentu, která byla velice důležitá pro to, aby komunitární přístup mohl být uznán také v tomto eh, paktu pro euro. Pakt pro euro tedy včetně finančního nařízení, eh, již tady jsou a dále eh, komise navrhuje další návrhy pro finanční eh, sektor. Musíme sledovat doporučení v tomto směru komise. Jak bylo rozhodnuto minulý týden, toto jsou kroky pro pakt růstu a stability. To je vlastně druhý krok, jakoby druhé pravidlo v doporučeních která jsou eh, formulována písemně. To je princip z 11. března a myslím, že je to velice důležitý politický princip, který může eh, se přidat k těm důležitým rozhodnutím, která byla eh, přijata. Dámy a pánové, vážení členové parlamentu, Fiskální konsolidace není cílem sama o sobě. Bez fiskální konsolidace by nebyla důvěra. Bez důvěry by nebyly investice a bez investic by nebyl růst. Ale, jak jsem řekl, eh, v tomto parlamentu již několikrát, naším hlavním cílem je růst udržitelný a inkluzivní. Proto také musíme zlepšit prostředí pro podnikání na našem vnitřním trhu. A eh, právě proto máme vnitřní jednotný trh, Komise proto navrhla a předkládá návrhy eh, z eh, polečného základu podnikové daně. To by mělo právě zdůraznit potenciál společného trhu. Eh, proto tady máme Single Market Act a proto je to také hlavním trumfem v naší politice, která má přinést růst a pracovní místa. Má, měla by tady být větší mobilita na pracovním trhu a e, také větší e, stimuly pro vytváření pracovních míst. Jen tak e, je možné povzbudit vytváření pracovních míst. Komise nyní analyzuje národní reformní plány a programy. Dovolte, abych zdůraznil, že máme konkrétní ambiciozní národní plány a to je velice důležité pro úspěch eh, evropského semestru. Je tedy na každém členském státě, aby eh, seriózně do dubna odvedl svou práci. Minulý týden se rada dohodla, že eh, podpoří návrh komise celkového balíčku na hospodářské vládnutí. E, s šesti kompromisními návrhy. E, zahajují se jednání a komise počítá s tím, že dostane velkou podporu od vašeho parlamentu. To by všechno mělo být hotovo do června tohoto roku. Pak, až bude toto všechno fungovat, bude to schváleno, e, pak si myslím, že Stejně tak národní reformní programy, jako i celý konsolidační program, přinesou své výsledky. A konečně v roce 2013 v rozpočtu eh, by měl fungovat eh, také nástroj stabili, fiskální stability a nástroj pro eh, stabilitu eurozóny. Minulý pátek rozhodli ministři financí, že k červnu 2013 spustí tento mechanismus stability. Je to velký krok pro Evropskou unii a komise, jak víte, velice podporovala toto rozhodnutí. Je, jsou tady také další naše návrhy. Zcela jasně je řečeno, že komise tady má velmi důležitou úlohu, stejně tak, jako se na tom podílí Evropský parlament. Bude na komisi, aby společně s ECB posoudila eh, existující rizika pro stabilitu celé eurozóny a aby provedla analýzy Eh, týkající se členských států. Dále eh, bude na Evropské komise, aby byla vůči silou při posuzování eh, situace v členských státech, které jsou, které jsou příjemci. Bude také na Evropské komisi, aby radě navrhla rozhodnutí, které se budou týkat programu na přizpůsobení ECB e bude dále odpovědno za um, kontrolu plnění podmínek těch tohoto programu na přizpůsobení. Komise také eh, bude monitorovat eh, tento program. To bude velmi konzistentní eh, s evropským dozorem. Je třeba zaručit respektování postupu EU a také respektovat úlohu Evropského parlamentu. Za tímto účelem komise má eh, v záměru navrhnout nařízení Rady a EP eh, podle příslušného článku smlouvy, eh, kde budou navrženy příslušné kroky, které mají zajistit kondicionalitu, tedy podmíněnost a konzistentnost Eh, v rámci eh, monitorování. Komise a rada budou informovat Evropský parlament pravidelně o eh, vytváření a fungování ISM. Vážení členové, já bych chtěl ještě potvrdit, co bylo řečeno v dopise komisaře Réna a také ve sdělení Jean-Claude Junckera, který toto sdělil vám, pane Bosku, že došlo k dohodě, která je plně kompatibilní s komunitárním přístupem a já bych chtěl ještě jednou eh, poděkovat parlamentu za zájem a za zaangažovanost v tomto procesu. Dále, eh, členské státy také eh, si uvědomují vzájemnou provázanost a závislost svých ekonomik i bankovních systémů. I tady potřebujeme udělat více. Zdravý bankovní systém, to je předpoklad pro trvale udržitelnou oživení hospodářské situace. Stres test bank bude proveden eh, nově, eh, ustavenou bankov, nově ustanoveným bankovním orgánem EU. Politikové, investoři budou moci takto ehm, eh, se rozhodnout při plné znalosti věci. Já, vážení členové parlamentu, bych chtěl tedy reagovat na maďarské předsednictví a podobně jako maďarské předsednictví Eh, nebudu hovořit o dalších aspektech, které se týkají Středomoří, ale dovolte jen, abych řekl, že Evropská komise sehrává velice důležitou úlohu v koordinování ehm, eh, pomoci eh, v této situaci. 30 milionů eur bylo uvolněno pro uprchlíky a přistěhovalce. Jak víte, v tomto rámci velmi úzce spolupracujeme se zeměmi původu i s dárci a budeme i nadále podporovat členské státy a velmi úzce budeme spolupracovat s maďarským eh, mm, předsednictvím a s dalšími komisaři, kteří tady velice aktivně působí. Eh, dovolte, abych eh, také řekl, že mm, rezoluce o SN 1973 zcela jasně stanovuje rámec, ve kterém je třeba také poskytnout účinnou humanitární pomoc. A my doufáme, že se podaří zachránit nevinné civilní životy. Je tady celá řada výzev eh, v této velice rychle se měnící a složité situaci. My nestrácíme ze zřetele evropský cíl, což je eh, stabilní demokratický region. Tak je to také uvedeno v návrhu komise o partnerství Komise eh, má svůj mechanismus ochrany eh, civilistů a také reaguje ve stejném duchu i na žádost Japonska o pomoc. Posílili jsme eh, přítomnost na místě. Máme tým záchranářů, včetně všech potřebných expertů. A myslíme si, že je velice důležité poučit se z událostí v Japonsku. Evropská komise proto navrhuje, že znovu přeskoumá bezpečnost jaderných lokalit. To bylo zdůrazněno uplatněno mm, vůči všem eh, lokalitám s jadernými zařízeními. Eh, také tam je třeba provést stres test a to eh, pod autoritou MAE. Evropská rada, jak věříme, potvrdí tuto orientaci a také ji schválí. Vážení členové parlamentu, jak vidíte, máme opravdu velice nabitý program Eh, na nejbližší zasedání Evropské rady a komise pracuje velmi intenzivně, aby rozvinula eh, náležitou reakci EU eh, e vůči krizi na našich hranicích, ale také v rámci hospodářské situace celkově v EU. Chceme se hrát ústřední úlohu v náležité reakci na hospodářskou krizi a to při respektování Lisabonské smlouvy, to znamená v úzké spolupráci a v náležitém informování Evropského parlamentu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. A jménem politických frakcí eh, nejdřív vystoupí pan předseda eh, v politické frakce EVP Josef Daul. Pane předsedo, Vážení kolegové, Evropská rada se sejde vlastně druhý týden po té, co se sešla v eh, nejistém mezinárodním klimatu, kde v Japonsku se mm, těžko určuje počet obědí. Je také nejistota z hlediska Středomoří, kde mm, národy povstaly proti režimu také v Bahrajnu a také v Jemenu, jak jste řekl, pane předsedo. Všechny tyto skutečnosti mají dopady na nás, na Evropu. Japonské drama bylo mm, prožíváno našimi občany. Soucítili jsme s mnoha rodinami, které zažívají smutek a k tomu se připojuje ještě obava z hlediska poruchy funkcí nukleární elektrárny v Fukushimě a také obavy z případných podobných katastrof u nás. Tyto události musí být zohledněny všemi zeměmi, které mají nukleární elektrárny. Je užitečné, aby tento parlament organizoval rozpravu ohledně té, tohoto tématu a nestrácel ze zřetele, že Evropané musí posílit svoji energetickou nezávislost. K tomuto tématu se vrátíme na příštím zasedání. Představitelé vlád eh, 25 států se také zabývají tím, jak intervenovat v Líbii, jak ochránit civilní obyvatelstvo. Chtěl bych zdůraznit, že jsou to evropské státy, které vzali eh, do svých rukou iniciativu této operace. Jako první intervenovali v rámci mandátu OSN na základě iniciativy několika evropských států a mm, jistě mm, jste o tom eh, dostali informace během našeho posledního zasedání v Evropě. Jde také o zdokonalení naší strategie z hlediska této situace. Snažíme se provázet e, tyto děje, aniž bychom se vnucovali. To je náš úkol jako sousední země. Pane předsedo, po summitu minulý týden, kde se připravila stěžejní opatření e, Evropská rada, která bude zasedat, tento týden se bude zabývat eh, ekonomickým vládnutím a posílením euro. EPP je pro navýšení disponibilních částek a na to, abychom ad hoc nástroj přeměnili v trvalý nástroj a používali ho. Použili jsme ho takové vůči eh, Řecku a Irsku. Toto rozhodnutí svědčí o odpovědnosti členských států eh, čelem ke krizi, která eh, vznikla po vytvoření eh, naší jednotné měny. Je zde mimořádná situace, která vznikla z hlediska nedodržování rozpočtové kázně a jsme proto, aby se změnila metodika z hlediska řízení hospodářských záležitostí. Komunitární metoda musí být pravidlem a mezivládní metoda musí být výjimkou. Je zde velká většina v Evropském parlamentu, která podporuje tento princip a komise pana předsedy Baroza nás eh, nás eh, podporuje v tomto smyslu. Nepochybuji, že pan předseda Van Rompuy bude schopen přesvědčit představitele vlád a států pátek bude přijat pakt o euru. Je to pakt, který přijímáme pozitivně vzhledem k tomu, že zakotvuje to, po čem voláme již celé měsíce konvergenci rozpočtových, sociálních a daňových politik mezi členskými státy. Opakuji to znova. Evropská solidarita bude akceptována našimi národy, pokud ji budou považovat za správnou a zaslouženou. Bude to v takovém případě, kdy pracovní podmínky budou podobné a kdy naše podniky budou, muset invest, budou moci investovat v porovnatelném daňovém eh, prostředí. Naše skupina žádá, aby rada pokročila rychle z hlediska řešení řízení hospodářských záležitostí a náležitě zohlednila názor Evropského parlamentu z hlediska spolurozhodovacích práv eh, ve čtyřech z těch šesti otázek. Naším cílem je zaměstnanost a opatření, která se tu rýsují, jdou dobrým směrem. Přesto je důležité, aby toto bylo rozhodnuto v komunitárním rámci a aby Evropská unie mohla eh, víc těchto zdravých základů z hlediska budoucnosti Evropské unie. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji a jménem socialistů a demokratů eh, předseda Martin Schulz. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych vám chtěl poblahopřát ke vašim narozeninám, které dnes máte. Na to máte jistě nárok. Gratulujeme vám k vašim narozeninám. Myslím si, že těch 15 vteřin eh, budou odpočteny z mé doby, kterou mám eh, tady na tento projev. Musíme být zdvořilí vůči předsedovi. Já Ovšem se domnívám, že tento summit je nej, se odehrává v nejhorší fázi, v jaké se Evropská unie ocitá. Začalo to Libii. Málo kdy taková akce eh, byla tak urychleně a nestrukturovně eh, rozhodnuta, která v podstatě je dobrá, má pomoci lidem a eh, pravděpodobně, já doufám, že ne, končí nebo bude končit také vojenskou katastrofou. Byla nestrukturovaná, neorganizována. Jsme tedy v situaci, v které je možné bilancovat. Tato krize trvá rok a stále zde probíhá stejný proces. To, co je nutné, je vlastně vyškrtnuto a pak se k tomu vracíme před rokem se říkalo, že řekové si mají pomoci sami, že nepotřebují pomoc. A čtyři měsíce poté jsme přijali záchranný mechanismus. Říkalo se, že nepotřebujeme tento záchranný dešník. Pět měsíců poté bylo rozhodnuto, že potřebujeme více prostředků. Bylo řečeno, že nepotřebujeme eurobondy, že je to hloupost, že není dobré o tom hovořit a jsem si jist, že opět se k tomu dostaneme zase se spožděním čtyř měsíců. Nepotřebujeme ekonomické vládnutí v Evropě. A ti samí lidé, kteří toto tvrdili na Evropské radě, oslavují vytváření této ekonomické vlády a vůbec se za to eh, nestydí. Nevím, zda jsme již zachránili komunitární metodu. Pane Barozo, vy máte naši podporu v tomto smyslu. Není to dárek narozeninám, ale je to proto, že Evropa musí obhajovat tuto komunitární metodu. Protože pokud budeme používat jinou metodu, kterou označila spolková kancléřka Merkel jako novou evropskou metodu, tak toto odpovídá přesně tomu, co jsem právě popsal. To znamená, eh, někdo něco oznámí a pak dělá něco opačného. To je ta realita. My tady nemáme co dočinění s krizí eura. Máme co dočinění s krizí vlád států, které mají euro. V Portugalsku všichni doufáme, že tato vláda, která skutečně může prosadit velice tvrdá opatření, doufejme, že se to podaří, tak jako v Řecku svým způsobem proti části svých eh, voličů. Často je to vlastně příležitost eh, pro eh, inscenování vystoupení opozice. Ve Spolkové republice Německa je ministr financí takzvaný proevropan a několik dnů před tímto summitem kde budeme eh, přijímat eh, balíček, eh, připravuje opatření, která, nejs, která jsou v rozporu vůči tomu, co říká spolková kancléřka. Já jsem měl příležitost hovořit s mnoha lidmi z těchto finančních kruhů a ptal jsem se, zda euro má důvěru. Odpověď lidí z Frankfurtu o s kterými jsem o tom hovořil. Mezitím byl také prezident euroskupiny, ale také Evropské centrální banku. Banky mi říkali, ano, euro je stabilní měna. Euro požívá důvěry a my také e, důvěřujeme euru. Ale nemáme důvěru ve vlády států, které používají euro, protože Není možné důvěřovat vládám, jejichž slovo nepřežije ani tři dny. To je problém, který máme v Evropě, proti kterému eh, bojujeme. Ten kurz je špatný. Eh, euro je silná měna, euro je také výrazem ekonomické síly eurozóny v konkurenci s jinými kontinenty. Při, vedení, eh, při zavedení eura hodnota byla 1,70. Podívejte se, jaký je kurz v současnosti v porovnání ale dochází k destabilizaci eura, protože neexistuje žádná stabilní vláda. Je nutné použít tedy komunitární metodu. O tom jsme diskutovali v parlamentu. Je nutné zde mít základ pro stabilizaci eura, který má obrovský dopad na tuto ekonomickou zónu. A tato ekonomická zóna se nemůže rozvíjet, protože je spravována lidmi, pro které průzkum veřejného mínění z hlediska nastávajících voleb je důležitější než problematika eura. Doufám, že to dopadne dobře tento týden a doufám, že vaše oznámení bude prosazeno a doufám, že budeme mít co dočinění s úspěšným eh, summitem, ale mám svoje pochybnosti, mám obavy, i že nadále budeme prožívat to, co prožíváme po dobu jednoho roku. Lituji, musím eh, říci, že zde není dobré vedení Evropské unie. D'abord, euh, mes félicitations au, au président Barroso. Il est bélier Eh, děkuji, děkuji. Je ve, ve eh, znamení z kopce, stejně jako já, stejně jako Josef Doli, nás tady spousta ve znamení eh, Berana. Takže, pane předsedo, opravdu je dobré, všichni si teď říkáme, že potřebujeme dobrou jednotnou unii, dobré hospodářské vládnutí, ale ten pakt pro Evropu vytvoří to opravdu tu um, ekonomickou unii? Je to tento pakt, který zavede hospodářské vládnutí? Já, já osobně tomu vůbec nevěřím. A to z jednoduchého důvodu, že eh, totiž eh, komise není v čele toho procesu. Zůstávají to stále eh, členské státy, které stojí eh, v čele procesu. Já tady mám tento text z 11. března, eh, tedy text, který bude zítra a pozítří schválen. Co je tady řečeno? Říká se tady, že cíle schvalují nejvyšší představitele států a vlád a že závazky na sebe berou nejvyšší představitele států a vlád, že monitorování provádějí nejvyšší představitele států a vlád. To znamená, že tedy vlastně komise jen tak provádí technický dohled. Vlastně veškerá moc je v rukách rady. A to, to je tou prohrou Lisabonské strategie a to bude také prohrou i této strategie. A právě proto, pane předsedo, já vás prosím ještě jednou, no, mm, schválí se, co se schválí, ale prosím, eh, připravte co nejrychleji skutečný plán hospodářského vládnutí, opírající se o komunitární akt, který by dal pravomoc komisi, eh, který by se opíral o konvergentnost a dokonce i o to, to je třeba eh, vést dál dále tento boj. Já vím, v radě budou říkat ne, oni pořád říkají ne, ale je třeba dál bojovat. A návrh, který je teď na stole, ten opravdu nebude stačit. Ten nepřinese stabilizaci eura v nejbližších měsících a letech. To je má první poznámka. Má druhá poznámka, eh, paní předsedkyně se týká um, povstání v arabských zemích a následné diskuse, která tady probíhala před týdnem. Já myslím, že je třeba říci, že je možné udělat už první bilanci evropského působení. A ta první bilance, ta no, bych eh, řekl, je tak trošku sporná. Nejdříve na začátku, asi si velice dobře na to vzpomínáte, byli jsme Mm, ne moc nadšení v, eh, v diskusi o eh, této spouře. Říká se, a bude z toho islámský fundamentalismus. To byla první reakce v evropských instancích. Pak, eh, mm, jakmile začaly se věci dít v Libii, ukázalo se, že EU vůbec není jednotná a to mně připadá strašlivé, že v Radě bezpečnosti všechny členské státy EU neměly stejnou pozici, že tady byly tři tři, kteří hlasovali pro a jeden se zdržel. Tak to říkám, to přece je v rozporu se smlouvou. Ve smlouvě je článek 34 smlouvy, ve kterém je řečeno, že jestliže v nějaké instanci se hovoří o mezinárodní politice, členské státy EU mají povinnost se skoordinovat a mít společné eh, stanovisko v takové mezinárodní organizaci. Stalo se to? Já myslím, že se to nestalo. A dokonce bych řekl, že článek 34 byl pošlapán. A za třetí, to, co vidíme teď, já se omlouvám, eh, paní Ashton eh, si myslím, by tady také dnes měla být, když se hovoří o tak důležité věci. Eh, myslím, že tady chybí strategie Evropské unie vůči arabským revolucím. To, co vidíme, že vychází jako rozhodnutí EU, to je někdy přímo skandální. Například v pátek a v AFET pan Cooper, který je spolupracovníkem paní Eštonové, dokonce řekl v jedné chvíli, že e, Musíme e, chápat situaci v Bahrajnu, že e, orgány měly právo obnovit pořádek, a to v případě, kdy čtyři lidi byli zabiti a 200 zraněno. To je pozice EU, nebo jiný příklad. Eh, ministři zahraničních věcí EU se sešli v pondělí na eh, radě ministrů zahraničí. A co tam řekli? Také oni, hovořím o Bahrajnu, také oni vyzývají eh, demonstranty, aby se zdrželi zastrašování tak eh, místo, aby spolu s EU podpořili tuto revoluci, aby podpořili ty, kdo jsou v ulicích, kdo jsou byti, kdo jsou zabíjeni, tak udělají pravý opak. Řeknou, že oni se mají zdržet eh, nějakých činů. Tak já tedy žádám, aby paní Eštonová přišla na plenární zasedání a aby vysvětlila, jaká je strategie, jaký postoj máme v Syrii, Bahrajnu, v Jemenu a jaké sankce chceme přijmout a jak to uděláme to je třeba udělat spíše než, abych tak řekl, eh, žalostné, eh, žalostná vyjádření celé řady vůdců v eh, členských státech EU. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Zahradil dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já mám eh, ten dojem, že eh, tato Evropská rada by mohla přijmout některé nebezpečné změny a to by nám mělo činit obavy. Podle tzv. ekonomické koordinace, ekonomického vládnutí, stability pro eurozónu vidíme, Eh, že eh, se tady podporuje eh, celoevropská daňová harmonizace a fiskální unifikace. A parlament v tom na neštěstí hraje velkou roli. Jasně musím říci, že návrh komise na společný základaně pro právnické osoby zásadním způsobem rizikově ovlivňuje konkurenci mezi členskými státy a ohrožuje ty, kteří jsou proti. Tohle už došlo příliš daleko a je třeba to eh, zastavit. V minulých dnech jsme také byli svědky pokusu některých členských států eh, zasahovat do fiskální a daňové svrchovanosti jiných států. A víte dobře, o čem hovořím. Uh, hovořím o tom uh, ostudném uh, šikanování Irska. Uh, to již nesmíme připustit znovu. Pokud jde o Libii, tak vývoj v Libii nám připomněl ještě jednou, že bychom neměli eh, očekávat příliš mnoho od takzvané evropské eh, zahraniční bezpečnostní politiky. Národní eh, vůdci a nikoli evropští vůdci, premiér Cameron a prezident Sarkozy protlačili Eh, rozhodnutí, která přijali a nikoli zástupci EU a to ukazuje jasně, že tady je integrace omezená v této oblasti a nejenom v této oblasti. Žádný členský stát by se neměl cítil, eh, cítit povinný dělat více, než si myslí, že je eh, správné. To platí pro zahraniční politiku i pro ekonomiku. Evropa musí eh, zůstat flexibilní, pokud to bude možné. Nesmí eh, být eh, ovlivňována rigidním integracionistickým, integracionistickým dogmatem. Je třeba změnit základní paradigma. To je jasné, pochopitelné a doufám, že Evropská rada bude schopná se s tím vyrovnat. Děkuji. Děkuji vám. A, a nyní pan uh, Lambert uh, za. Uh, Pane předsedo, pan Barozo, pan Barozo tady již není, ale řekl, že důvěra je základem všeho. A musím vám říci, že důvěra našich občanů vyprchává jako voda v kontejnerech ve v nukleární um, elektrárně Fukushima. Nemůžeme už pokračovat tak jako předtím. Ano, musíme bojovat proti prekérnosti a za více práva. Ano, musíme vyřešit rozpory z hlediska fosilní energie nebo nukleární. Musíme dát finance do služeb občanů. Ne, nemůžeme již nadále budovat naši ekonomii na základě dluhu, veřejného dluhu, spekulace nebo deficitu. A občané toto všechno vědí. A vědí, že to si vynucuje radikální změny ze strany vlád, podniků a ze strany jich samotných. Vědí to a cítí to. Vědí, že tyto radikální změny jsou složité. A jak zde bylo řečeno, jsou složité a není možné vše zrealizovat najednou. Pro naše občany ovšem se začíná vždy stejnou věcí. Vždy se začíná škrty ve veřejných výdajích. Vždy se začíná flexibilizací trhu práce. Když se hovoří o bezpečnosti a flexibilitě, tak je vždy na mysli více flexibility než zabezpečení práce. Naši občané nechtějí politiku dvojího metru. Co očekáváme od této rady? samozřejmě vedle všech těch problémů, které jsou na stole. Očekáváme odvážnou iniciativu, která by umožnila občanským státům eh, správné daňové příjmy a samozřejmě zdanění energetiky, zdanění podniků. Není možné zde prodávat stejný základ firemní daně jako absolutní nirvánu fiskální politiky. A nakonec je nutné bojovat proti podvodům, proti daňovým rájům. Vše, co se týká ekonomického vládnutí, eh, zatím se neopírá o historický příklad měnové unie, která by nebyla provázena pevnou daňovou politikou. Takže dost vytáček, dost národních ambicí. A co se týče finančních trhů, nové zátěžové testy nám nepřinesou jistotu. Eh, stejně jako v nukleárních eh, elektrárnách. Podle předchozích odolných eh, testů odolnosti to vypadalo, že je vše v pořádku, tak jako v Irsku bylo řečeno vše se uvede do pořádku. Víme, že zde jsou predátorské aktivity finančních trhů a občané netolerují, aby se ještě dále vyčkávalo. To je cena, kterou musíme zaplatit, abychom získali důvěru občanů. Ta je nutná, aby umožnila nám, Evropanům, abychom vstoupili do nové éry s optimismem. Děkuji. Děkuji a nyní na tři minuty eh, má slovo pan eh, Bisky jménem eh, GUNGL. Paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, hospodářská a měnová unie bez účinné hospodářsko-politické koordinace fungovat nebude paktu růstu a stability eh, selhal. Na tom eh, si eh, se celá řada odborníků shodne napříč politickými stranami. Problematické je, že ono to tak úplně nevypadá. Ve skutečnosti ovšem nevidíme žádné nové koncepty politické. Jenom vám připomenu tu 3% eh, hranici z, to, z paktu stability. Od eh, roku 99 nebyla 63krát eh, porušena a ani jednou nebylo zahájeno vytýkací řešení. Tento nefunkční pakt by neměl být nyní začet <laughs> naplňován a mělo by se s ním prostě skončit. Eh, všichni by se měli uvědomit, jak je třeba eh, hospodařit trvale udržitelným způsobem. Pokud jde o evropský mechanismus eh, stability, tak to, jak selhal, ukazuje jenom, že jde o spoření. To ovšem je něco jiného než trvale udržitelné hospodaření. Žádný stát, který je tak hluboce zadlužený, že už je na hranici platební neschopnosti, se eh, nedostane z dluhové pasti, když eh, se nadále eh, bude muset financovat vysoce úročenými půjčkami. Ten, ať už bude úročit jak chce, tak tím více bude zadlužen. Bude stále zadluženější a bude muset vyplácet čím dál tím více podpory v nezaměstnanosti a bude muset zanedbávat veřejné investice protože tam, kde nemůže nikdo spotřebovávat, tam eh, se produkce zhroutí. Ani zpřísnění eh, paktu stability a růstu, ani eh, tak zvaná přístá podmíněnost toho stávajícího nebo budoucího mechanismu stability nás nespasí. V tom celkovém paketu balíčku by se mělo poukázat na více na potřebu investic, eh, zejména v eh, krizí ohrožených státech a zejména to, eh, a to zejména prostřednictvím snížením úroků a prodloužením splatnosti půjček. Jde nám o odbourávání rozdílu Je třeba pouze, aby byla provedena některá opatření. Nejde o to že už se zapomnělo na eh, eh, solidaritu a vůbec se o ní nemluví. Eh, výdajové deficity jedné strany a příjmové, deficit, příjmové přebytky na druhé straně jsou problematické. Nyní, nyní má slovo pan Salavrakos. Děkuji, paní předsedkyně. Všechno to, co tady bylo řečeno ze strany pana Baroza, představuje návrh pro posílení eh, hospodářského vládnutí a posílení eura. To znamená zrychlení evropského vládnutí. Samozřejmě práce pana Barosa za pomoci pana Réna eh, se tady prezentuje a my doufáme, že tento pakt se bude moci eh, přizpůsobit těm výzvám, eh, která eh, existují a že to vyšle dobrý signál na trhy. Ekonomické vládnutí. Po velké krizi, po velkém zadlužení zemí eurozóny, v zemích, které chtějí vytisknout nové peníze, 3 triliardy dolarů, to by eh, určitě eh, posílilo eh, celou tuto situaci. Myslíme si, že tyto myšlenky nejsou zralé z hlediska převládajícího režimu paní Merkelové v Evropě. Evropská unie eh, musí vytvořit nové hodnoty ve velice těžkých eh, podmínkách a pod určitým tlakem. Eh, měnová unie bez koordinace mezi členskými státy a bez systému vládnutí, to je určitě v realitě velice těžce zkoušeno. Je na unii, aby přijala odvážnější řešení a aby Eh, vytvořila strukturální změny, které jsou nutné. Myslíme, že euro bude i nadále dobrou měnovou jednotkou. Nicméně, paní předsedkyně, bude zapotřebí dosáhnout cíle nejen stability eurozóny, ale také dosáhnout eh, vyšší míry růstu v Evropě udržení pracovních míst pro evropské občany, zejména pro mladé, to je velice důležité, to je eh, velmi důležitou tužbou mladých. Děkuji, pan Martin, jménem nezařazených. Prezidentin, als glühenden Pro-Europäer. Jako jednoznačný proevropan a musím že moji voliči, kterých je 500 tisíc, to vidí stejně. Pro takového Evropana je velice obtížná tato situace, eh, kterou jste akceptovali. Ano, my potřebujeme stabilitu, musíme něco udělat proti spekulaci. A na druhé straně způsob, eh, jakým toto provádíte, E, není pobytkou k tomu, aby e, se e, toto odstranilo demokratickým způsobem. Ta forma mi připomíná některé zákony o výjimečném stavu. Proto velice rozhodně jsem podpořil návrh 34 ze strany levice, který požadoval právě změny ohledně smlouvy. Eh, jakmile nastane kritická situace, tak se postupuje tak, že se zvětšuje propast mezi občany a Evropskou unii. A také se připojí k tomu, co hovořil Martin Schulz ohledně odmítnutí tohoto postupu. Dobře, takže to bylo vše za představitele frakcí. Nyní bude hovořit pan Salafranka dvě minuty tady se hovoří o mechanismech, o kterých hovoří eh, Lisabonská smlouva. Vysoká eh, představitelka pro vnější politiku ehm, si určitě zaslouží eh, potvrzení důležitého působení EU. Můžeme říci, že tady jde o rychlé uplatnění rezoluce OSN 1973 o eh, eh, spolupráci s Ligou arabských států a ehm, koordinaci v rámci Rady EU. Myslím si, že tady jsou určitě velmi důležité body, které ovlivní evropskou veřejnost, ovlivní také naše občany. A Pan Frhofstadt má úplně pravdu. Jak je možné, že v této situaci čtyři stálí členové Rady eh, Evropy, teda promiňte, Rady bezpečnosti OSN, eh, hlasují odlišným způsobem. Jak to, že si neskoordinovali eh, ve své činnosti? Jak to, že když tato rezoluce OSN nevíme, zda ji aplikuje NATO nebo EU nebo jiné státy, jiná skupina států a jak má působit přímo na eh, místě operací. Myslím, že je třeba ještě hodně, hodně vylepšit, pokud je o naši eh, schopnost eh, koordinace. Je třeba hodně zlepšit také v procesu rozhodování. V jednom filmu se říká jedna slavná věta, že se vždy odpovídá tato, ovšem, tato reakce EU byla velice uh, uspěchaná, velice uh, přehnaná. Um, když eh, si připomeneme rozhodnutí, které padlo ve Francii. Ministři zahraničních věcí, kteří svolali schůzku na nejvyšší úrovni do Elizejského paláce, to si opravdu myslím, vážená paní předsedkyně, že byla velice zvláštní postup. Děkuji, eh, pane Salafranko. Pan Vyženin má slovo. Госпожо председател, eh, уважаеми колеги, bych eh, искал да се концентрирам малко повече jedna една от горещите která tu, ще бъде... Vážení kolegové, já bych se rád zaměřil na jednu žhavou otázku, která se zítra bude projednávat, a sice uh, situaci v Libii. Mm, ti předřečníci uh, správně poukázali na to, že nedávný vývoj ukázal praktický eh, chaos ve stanovisku Unie jednotlivých členských států. To, že některé členské eh, státy jsou eh, v koalici, potom se stahují, neexistuje očividně žádná dohoda uvnitř NATO, to všechno, kromě vytvoření zásadního zmatku mezi partnery ohledně našich úmyslů vytváří nejistotu v evropském veřejném mínění. A tímto ztrácíme tvář, protože eh, neplníme to, co se od nás očekává. A já bych byl eh, rád, kdyby Evropská eh, rada jasně jednoznačně rozhodla ohledně Libie nadcházejících eh, dnech. Eh, podívejte se ale také na Bahrajn, eh, Liby, tedy Jemen a Syrii. Dějeme je to podobné. Máme, nebo musíme mít na paměti, že to, co uděláme v Libii, se také bude posuzovat z pohledu toho, co děláme jinde v regionu. Evropská rada musí si sama říci, co, čeho chce dosáhnout v Libii. A jedině, když si to jasně zodpoví tuhle otázku, tak e, bude moci naplnit své cíle. To, co se stane v Libii, bude mít zásadní dopad na sousední země. Kdyby ta situace e, v Libii trvala delší dobu než e, teď, tak to bude mít zásadní dopad. Pamatujte na Tunisko a na Egypt. Nejenom je třeba eh, řešit eh, bezprostřední humanitární krizi, ale následné hospodářské obnovení po této krizi. Nyní pan eh, Lambsdorff minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Už zde bylo řečeno, že euro není v krizi, ale v krizi jsou členské státy, které se zadlužily. To je jádro krize. Bez neodpovědné zadlužování dlouhá léta to je teď třeba eh, utnout a proto eh, se tady eh, počítá v rámci stabilizačního mechanismu mm, s přísným pokutami a proto je také správné, že Irsko nedostane nižší úroky. Ty, to zadlužování musíme prosazovat. Už tady socialisté hovoří o dobrých a špatných eh, dluzích, ale eh, jednou dobré dluhy eh, budou taky špatné. Potřebujeme trvale udržitelné veřejné finance. Jedině tak můžeme udržet euro. Pakt pro euro je zcela správný. A pokud jde o Libii, Rada podpořila rezoluci 1973 a já eh, souhlasím s panem eh, Salafrankou, že eh, Francie tady sehrála dobrou roli, ale bývala měla pozvat Turecko do Elizijského paláce, kdyby to udělali, tak ta situace by byla velmi dobrá a já doufám, že ten jinou, mimochodem, že tady brzo budeme moci zase přijmout nově jmenovaného šéfa lidské vlády. Děkuji a nyní pan Šimanský. Proszę Państwa, wszystkie cele postawione są. Děkuji Všechny cíle eh, euro eh, skupiny, z nichž některé jsou docela dobré, tak všechny lze eh, dosáhnout prostřednictvím koordinace hospodářské politiky. Otázka ovšem je, proč jsou tyto pravomoci nyní převáděny na úroveň Unie? Mohla by to být také otázka rozptýlení odpovědnosti za nepříjemná rozhodnutí eh, eh, někam jinam, nebo eh, ale kdybychom posunuli pravomoci do Bruselu, tak by to nemuselo nutně přinést žádoucí efekty. Členské státy Eurogroup mají vysokou, vysoké veřejné dluhy ve srovnání a nekonkurenceschopné ekonomiky ve srovnání s ostatními ekonomikami. Takže tady máme riziko dvojrychlostní Evropy. Eh, rychlost nestačí. Můžete se po hlavě eh, do něčeho vrhnout, ale pokud eh, padáte špatným směrem, tak narazíte tou hlavou na zem. A to je má zkušenost. Děkuji, pane předsedo. Portugalský parlament eh, zažil vlastně čtvrtý úsporný eh, program za velmi krátkou dobu. Eh, část poslanců hlasovala proti tomuto balíčku, jednak proto, že tento balíček byl prezentován v Bruselu místo, aby došlo k rozpravě a k vyjednávání na portugalské půdě. A proto kladu první otázku maďarskému předsednictví. Ve světle této zkušenosti uvažuje maďarské předsednictví, že bude obhajovat povinný charakter tohoto dokumentu, to znamená, eh, bude muset dojít k parlamentnímu předchozímu přijetí tohoto dokumentu. To je první otázka. Druhá otázka zítra. Rada bude jednat o mechanismu eh, financování až do roku 2013, ale nic zde není řečeno, jak to bude fungovat v současnosti a to je právě to, co nás zajímá. Portugalsko se připravuje na předčasné volby a v důsledku toho mm, zestup úrokové míry je nevyhnutelný. E, jakým způsobem by bylo vhodné bojovat proti spekulaci? E, to není pouze portugalská otázka, protože pokud my přijímáme úsporná opatření, je to proto, že vy jste přijali tato opatření vaším jménem. Děkuji, pane Portaž, pan Belder, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. V výboru pro zahraniční věci vysoká představitelka včera prohlásila, že nový Egypt bude mít podporu v boji eh, s problémy eh, v bytové oblasti. Eh, je tam situace bídy a velmi složitá sociální situace, ve které je nemůžeme pustit, musíme projevit empatii vůči té země. Je třeba vyvinout veškeré úsilí, aby se zlepšily podmínky života egyptianů. Já podporuji eh, takovýto návrh v Nizozemsku. Eh, po odchodu pana Mubaraka se domníváme, že je třeba okamžitě pomoci této zemi, eh, aby se nestalo, že se k potravinové krizi přidá ještě finanční krize. To všechno vyžaduje dvojí zainteresovanost rady aby eh, se pomohlo všem egyptianům, ať už jsou jakéhokoliv náboženství, jakéhokoliv vyznání, je třeba také eh, respektovat mírovou smlouvu s Izraelem a je třeba zajistit vnitřní i vnější bezpečnost eh, Nového Egypta. Děkuji. Děkuji, pane Beldere. A slovo má pan Mauro na dvě minuty. Ne, omlouvá se předsedkyně. Pan Madlenér paní předsedkyně. Ano, vy jste mě neviděla. Děkuji, děkuji, že mi dáváte slovo. Paní předsedkyně, vytvoříme mechanismus stability, tedy systém, který ovšem zaplatí e, obyčejný člověk, ten, kterému se žádné dárky nedávají. A e, naopak podvodníci, ti, kteří e, berou zpět své slovo, ti dostanou odměnu. Eh, před eh, deseti lety pakt růstu a stability přinášel určitá eh, očekávání a všechno to Francie, Německo, Řecko a další porušili co měli dodržet podle paktu růstu a stability. Nejen, že se neodstranily mm, problémy, eh, ale narostly nové. A teď se opětovně eh, slavnostně slibuje nějaký nový pakt. Eh, Brusel dělá řadu věcí, ale mm, daňoví poplatníci nakonec zaplatí ten účet. Těm nikdo nic zadarmo nedá. Je to velice drahá hračka pro některé elity není možné věřit eh, měnové a hospodářské unii. Eh, někteří nechtějí negativní dopady existence eura. Ti, kdo nerespektují pravidla eurozóny, by měli eurozónu upustit. To by měl vyžadovat pakt růstu a stability. Děkuji. Děkuji, pane Madlenere, já se vám omlouvám, já jsem na vás nezapomněla. Já bych vám byla dala slovo po panu Maurovi. Nebylo by na vás eh, zapomenuto, ale teď už dávám skutečně slovo panu Maurovi na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně všechny změny, eh, které se v jižní části Středomoří eh, stále rozvíjejí, by neměly odvrátit eh, naši pozornost od ekonomických aspektů, které jsme si stanovili na střednědobý výhled. Naopak je zapotřebí Eh, přispět k růstu našich ekonomik a je třeba přijmout rozhodnutí, která budou realizovat strategii Evropa 2020 a to ještě během těchto nejbližších týdnů. Nevíme přesně, čemu dojde po konfliktu v Libii, ale víme, že už nic nebude tak jako dřív. Evropa si musí vytvořit soubor opatření, které umožní ekonomikám členských států, aby si vydechly Eh, před dalším obdobím nejistot. Nicméně, největší otázka se týká situace v oblasti Středomoří. Ve Středomoří eh, dochází eh, k velkým konfliktům, k velkým katastrofám. Země reagovaly dobře, když se domnívali, že je třeba v těchto podmínkách jednat. Ale zůstává jeden paradox. Evropská unie je zmatená, je rozdělená, není jednotná v tom, co je třeba udělat. A proto se obracím na maďarské předsednictví. Myslím, že komise sdílí tento názor. Máme možnost eh, přeměnit krizi v něco, co nepřivede do krize samotnou EU. To je naše velká odpovědnost. Přeměnit krizi v příležitost, aby se nakonec skutečně projevila evropská zahraniční politika. Máme svou odpovědnost, máme své pochybnosti, dopustili jsme se některých chyb, ale jsme v předvečer zcela historických událostí. Tuto odpovědnost musíme nést až do konce a je třeba, aby rozhodnutí, která zítra a pozítří Evropská rada přijme, aby tato rozhodnutí byla samozřejmě rozumná a především statečná. Děkuji. Paní Estrela, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel v tuto hodinu v portugalském eh, parlamentu možná mm, padne portugalská vláda. A pokud padne, tak to bude z důvodu eh, politické nestability, která byla vyvolána opozičními stranami, které nepodporovaly dodatečný balíček úsporných opatření. Je to čtvrtý eh, balíček za několik měsíců. Není to proto, že by předchozí balíčky nebyly uplatněny, ty byly realizovány, ale je to proto, že podmínky, které jsou nám nucovány, se zhoršují z důvodu choutek eh, trhu. Rozpočtová rozprava v Portugalsku ukazuje, že v lednu a únoru byl přebytek, pak jsme výdaje snížili o 2% a, o 2% a příjmy byly navýšeny o 11 Politické síly, které vytvořily tuto krizi a které odmítali tento úsporný balíček, který byl předložen vládou a byl podpořen také Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou a radou, tyto síly mohou být velice spokojeny s touto situací, která nastala země, která je členkou eurozóny a zažívá tuto, toto zadlužení, je velmi, eh, to je velmi špatná situace, trpí tím občané a je to eh, vlastně utrpení navíc, které souvisí tedy s používáním této společné měny. My nejsme v krizi eurozóny, jsme v největší možné krizi eurozóny. Chtěl bych se zeptat, eh, chtěl bych se zeptat kolegu, jaká je tady alternativa? Všechny členské státy mají předložit úsporná opatření do dubna. Potřebuje Portugalsko ještě větší úsporná opatření pro to, aby snížilo deficit a e, veřejné zadlužení? Snížit deficit do roku 2012 a 2013, tedy dosáhnout vlastně úrovně 3 Víte, že toto řešení bylo zamítnuto a to je právě problém, protože to znamená, že Portugalci se musí ještě více obětovat. Děkuji. Slovo má paní Desarnes. Děkuji. E, příští rada je asi radou poslední naděje, poslední šance, aby si nejvyšší představitelé Evropy vzpomněli, že jsme založili tuto jednotnou Evropu na obhaju společných hodnot a že tyto hodnoty jsou v nebezpečí. Když je určitý národ vydán e, krutovládě svého vůdce, tak e, taková věc se skutečně také odehrává. My jsme mohli zabránit tomu, aby Kadáfi nedospěl až do Bengazy, ale je to opravdu překvapivé. Zítře příští Evropská rada musí vyslat jasný signál, pod, podpořit to, co se odehrává, eh, podpořit libijskou eh, spouru a eh, přispět k tomu, aby tento Kadafiho režim padnul. To je to důležité, když vidíme, co se děje v Bahrajnu, Jemenu nebo v Sýrii. A opět je tady to podstatné, když vidíme, jak cyklus násilí se rozvíjí na Středním východě od um, evropských nejvyšších představitelů my v parlamentu očekáváme, že budou jednat dříve, než bude pozdě. Historie ve velké části světa se hýbe vpřed a uh, odvahou je být um, přítomen, účastěn. To čekáme od Evropy a od všech odpovědných činitelů. Děkuji. Děkuji, vážená kolegyně. Minutu má pan Van Dalen. De Nederlandse garantstelling van vele miljarden euro's bracht de voormalige záruky několika miliard euro vedlo k prohlá, vedly prohlášení paní komisařky Reding, která řekla, že ta cesta je vydlážděná zárukami. Samozřejmě záruky jsou velmi vysoké a riskantní. Krize ještě není odstraněna. Současná evropská krize je vytvářena nezodpovědným navyšováním dluhu a nedodržováním uzavřených dohod. Pokud se nepustíme do podstaty tohoto problému, tak můžete používat jakékoliv záruky a výsledek nebude zaručen. Pakt stability a růstu byl zesměšněn Francií a Německem a nyní je snaha ho posílit na základě tzv. automatických sankcí. Ale co se ve skutečnosti děje? Tyto sankce eh, se neopírají o realitu. Já si myslím, že občané vnímají tyto věci eh, jasně. Je tady skutečný cynismus a pohrdání eh, světem evropské politiky. Děkuji, drahý kolego, a minutu Ilga Figueiredo. Eh, to, co se děje, je neakceptovatelné. Je neakceptovatelné zde hovořit o této cestě. Jedná se o antisociální opatření, eh, využívání zaměstnanců, což navýší ještě nezaměstnanost, nejistotu zaměstnání a to vše ve prospěch eh, finančních a ekonomických skupin v Evropské unii. Jejichž profit stále roste. Tato krize postihuje nejzranitelnější země a ty se dostávají do jakéhosi protektorátu. Musí se aplikovat mechanismus stability. A proto pracující a obyvatelstvo se staví proti těmto opatřením. Minulý týden více než 300 tisíc portugalských občanů se účastnilo takové manifestace a dnes portugalském parlamentu se bude dít totéž na základě čtvrtého balíčku úsporných opatření. My bychom si přáli říci zde, nesouhlasíme s bombardováním libýských sil, také jsme proti represím eh, vůči obyvatelstvu v Libii, v Jemenu a v dalších státech. Eh, pan Paška, minutu a půl. Děkuji. Děkuji. Vážený pane předsedající, pane komisaři, zodpovědné hospodaření s financemi je základní podmínkou dobrého stabilního fungování domácnosti, výrobní nebo obchodní firmy země, národního státu, ale i svazku států. Je proto přirozené, že když se skupina států Evropské unie dohodla na vytvoření jedné společné měny, musí také nalézt mechanismus, jak zabránit politickým, populistickým politikům zatěžovat společnou měnu neudržitelnými závazky, zadlužováním, eh, kterým si eh, kupují na krátkou dobu hlasy voličů. Pakt konkurenceschopnosti eh, definuje určité parametry, které by zejména země eurozóny měly dodržovat. Problém je ale implementace těchto dobře myslených pravidel. Proto jsem přesvědčen o tom, že nadešel čas na uplatňování automatických mechanismů sankcí za eh, nerespektování společně dohodnutých mechanismů hospodaření. Tak, aby se tyto sankce nedostávaly, eh, nestávaly eh, předmětem politického handlování, Eh, na radě, kde si eh, země navzájem budou odpouštět eh, své různorodé politické přešlapy. Děkuji vám. A nyní dvě minuty pan Sariuš Zvolsky. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poukázat dvě otázky. Za prvé bych přivítal zrození paktu Euro Plus Eh, vypadá to, že se rodí nějaká nová architektura eh, typu eh, Schengenu. Je důležité, aby to bylo otevřené všem, kteří jsou ochotní a schopní se účastnit a aby se nevytvářela dvourychlostní Evropa. Bohužel, ten pakt bude otevřený jenom z poloviny, protože úprava článku 136, jak se o ní hlasovalo na našem ústavní výboru padla a tam eh, se vyzývalo, aby mechanismus stability byl eh, od začátku otevřen pro členské státy, které eh, jejich mechanismus není jejichž měnou není euro, ale kteří se chtějí účastnit. Nebude to otevřené pro ty, kteří jsou mimo euro, kteří se chtějí účastnit na právech. Spojuje nás jednotný trh mnohem více než euro. Nejedná se o, krizi eura, ale o, krizi členských států eura. A jakýkoliv e, neurový stát by mohl mít problém s veřejnými financemi. Takže je tady trošku problém s logikou. A teď e, stručně k Libii a jihu Středomoří. Nejdříve e, bych rád poblahopřál nám, ne Unii, ale některým členským státům Eh, za to, že jsou eh, v čele obrany eh, lidských práv a demokracie v Libii. Měli bychom být vděční Francii a jejím vůdci Nikolasi Sarkozymu za to, že ukazuje cestu vpřed. Myslím si, že je čas přejít z zahraniční politiky založené na zájmech na, k politice založené na hodnotách. Musíme k tomu mm, přetvořit Eh, naši politiku eh, sousedství eh, tak, aby byla zaměřená ke společnostem a vládám a nikoli jenom vládám, udělat transformaci a také je to pro nás varovný signál k tomu, abychom přetvořili společnou zahraniční bezpečnostní politiku tak, aby Unie měla bojové a kapacity a společnou schopnost velení. Děkuji na tři minuty. Hoang Ngoc. pane předsedo, vážení kolegové. Zítra 24. března bude symbolický den. Především dojde ke změně Lisabonské smlouvy, kterou jsme odhlasovali a bude možné vytvořit evropský mechanismus stability, který bude mít trvalou povahu. Tento mechanismus umožňuje Evropské unii aby koncipovala již zárodek eurobondů, které by financovaly situaci v případě spekulativních útoků. Je škoda, že jsme se zastavili v polovině cesty tváří v tvář eh, neracionálnímu chování trhu by eh, se mělo povolit ECB, eh, e aby v případě tenzí eh, odkoupili eh, dluh, tak jako se to stalo ve Spojených státech. Sklenice jen z poloviny plná, protože na, jako protistrana, jako protihodnota by se také vyžadovalo splnění podmínek. A to je právě pakt pro euro, což je druhý velký symbol zítřejšího dne. Tento koncept hájí rada, hájí to komise a ECB. Vážení kolegové, všichni znáte, konsensus z Washingtonu. 24. března vlastně potvrdí eh, zrod bruselského konsensu. Eh, bruselský konsensus eh, to bude aplikace neoliberálního dogmatu bez jakékoliv milosednosti. Eh, stát, sociální stát se tady zreguluje, eh, budou tady minimální regulace finančních trhů, dojde k aplikaci úspěšných opatření vážení. ECB, eh, e komise, rada mají krátkou paměť. Navrhují nám, že přeměníme nebo začleníme pakt pro euro do systému, který vytvoří instituce z toho, co vlastně bylo v zárodku krize ve Španělsku, v anglosaských zemích i jinde. Nárůst zadluženosti do domácností, eh, který podporuje finanční sektor, eh, přispívají ke krizi koupěschopnosti a to už tady vlastně převládá 20 let. Pakt pro euro bohužel eh, udrží trvalé úspory v platové oblasti. A nejenom, že to vlastně je důsledek krize, ale je to také důsledek Eh, zbytečného snižování daní, které hlásají konzervativci a liberálové. Eh, to eh, to, to, ta úspornost v rozpočtové a platové oblasti vede k tomu, že již teď ECB navrhuje zvýšení úrokových sazeb a to úplně potlačí domácí poptávku, aniž by to snížilo deficity. Zítra budeme bok po boku těch pracujících, kteří budou, hla, kteří budou demonstrovat proti bruselskému eh, konsensu. To bude třetí symbol 24. března. Nechceme-li, aby se vrátily hnědé síly, proti kterým se vytvořila Evropa, musí být elity po straně lidu a odsuzovat takové politiky, které jsou nespravedlivé a neúčinné. Děkuji. A jedna minuta paní Jeten Meky. Arvoisa puhemies, Paní předsedkyně, vytvoření trvalého stabilizačního mechanismu je dobrou přípravou na budoucí krize. Samozřejmě každý doufá, že takové krize nebudou, ale může k tomu dojít. Je politování hodné pouze, že stávající mechanismus stabilizace je naplánován tak, že mimo Evropskou unii bude spravovat některé instituce. My totiž potřebujeme instituci, která by mohla kontrolovat a také by mohla zajišťovat automatické sankce. A to ne po nějakých vyjednáváních. A ještě připomínku k zahraniční politice EU a k situaci v Libii. Situace v Libii je z hlediska mezinárodního společenství nejasná je odpovědné eh, zde zřídit bezletovou zónu k ochraně civilistů. Eh, to Evropská unie potvrdila. Ale nyní dochází k útokům na pozemní síly a musíme si tedy položit otázku, zda s tím počítala tato bezletová zóna. Já si myslím, že jsme překročili hranici, eh, která vede k válce. Děkuji. A nyní kolega Epping. Děkuji. Eh, pan Šulc eh, říkal, že ta vojenská operace byla eh, příliš uspěchaná, ale naopak to bylo příliš pozdě. Západ příliš dlouho přešlapovat, mohl izolovat Kadáfího v Tripolisu a donutit ho k, od odchodu. Teď jsme akorát viděli, jak se dostal do Bengázy a připravoval se na, na masovou vraždu. Eh, v Německo eh, nyní je očividně eh, zemí tvrdé měny a v měkké moci. Turecko je proti NATO a Spojené státy vždycky jedná jako divák. Já se obávám, že stejně jako na Balkáně nyní nevyřešíme ten, eh, tu patovou situaci bez evropského vedení, eh, již Unie není schopná. Jediný politik, který věděl, jak to řešit, eh, jak, to, jak tohle vyřešit, byl Ronald Reagan. Ten vždycky měl pravdu. Děkuji a nyní pan Šultis. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Já si myslím, že přesně jeden rok uplynul od doby, kdy Evropská eh, unie a řecký premiér se rozhodli, že Řecko bude mm, sloužit jako pokusná laboratoř eh, na základě velice přísných a úsporných opatření, která byla přijata. Jaký je výsledek? Výsledek je, že naše eh, zadlužení se pohybuje na 150%, máme 30% nezaměstnaných Eh, recese eh, pokračuje na úrovni 6,6 eh, v rámci čtvrtého čtvrtletí 2010. Řecká zkušenost stroskotala a tyto hm, laboratorní myši trpí tímto sociálním a ekonomickým úpadkem. A stejný osud čeká další země v rámci tohoto paktu eura. Je to v podstatě evropská verze řeckého memoranda. My jsme proti tomuto systému. Nechceme, aby tímto paktem trpěli zvláště pracující a důchodci. Když eh, bylo podepsáno řecké memorandum, komisař eh, popřál mnoho zdaru řeckým pracujícím a měli bychom si uvědomit, že to má dopad i na evropské pracující. Děkuji. Děkuji, kolego. Dvě minuty. Hans Petr Petering. Pane předsedo, drazí kolegové, americký vědec Samuel Huntington eh, hovořil o tom, jak se civilizace vlastně rozpadne a jakému střetu civilizací dojde. My, Evropský parlament, jsme vždy sázeli na spolupráci s arabskými státy a s lidmi. A nyní vidíme v arabském světě, světě jak lidé aspirují po hodnotách, jako je demokracie, svoboda a právní stát. Kdo mohl očekávat před několika týdny, že Arabská liga podstatě vyzve mezinárodní společenství, aby zastavilo tyrany v Libii. To je obrovská změna, která protíná celý arabský svět. My bychom neměli udělat žádnou chybu. Neměli bychom být pouze retoricky po straně těchto lidí v arabském eh, světě, ale musíme to provázet také činy. Já jsem předsedou eh, Eh, nadace Konráda Adenauera, eh, byl jsem také na zasedání v Káhyře a tam jsem se odvolával na to, co bylo řečeno v tomto smyslu i ze strany kancléřky, která řekla, my jsme na straně svobody. My musíme říci nyní těm arabským národům, chceme vám pomoci, eh, z hlediska demokracie. chceme vám projevit solidaritu tak, abyste mohli připravit volby. Kolegové, slyšíme, že dnes v Jeruzalému došlo k teroristickému útaku. Mnoho lidí bylo zraněno. To odsuzujeme eh, tím nejráznějším způsobem. Musí nastat mír mezi Izraelí a Palestínou. Teď eh, věje vítr svobody eh, v těchto arabských státech. To je šance pro mír mezi Izraelí a Palestínem, Palestínou aby Izraelci mohli žít v míru a aby také Palestinci mohli důstojně žít v rámci stanovených hranic. To je velký úkol v rámci této velké změny v arabském světě. K tomu musíme sevřeně a odhodlaně přispět společně jako Evropský parlament. Děkuji kolego Peteringu. A nyní pan Panzeri, dvě minuty. Grazie, presidente al di là delle misure che sono state Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Kromě těch opatření, které byly ohlášeny, si kladu ještě jednu otázku. Kladu si otázku, zda úloha komise eh, je skutečně na eh, úrovni těch eh, událostí, zda se prosazuje opravdu politika vnější eh, akce. Jistě nemáme příliš mnoho času. Neměli jsme čas, aby se tato politika plně eh, skonsolidovala, ale musíme projevit realismus eh, a mm, předvídavost. V případě Líbie samozřejmě zdaleka nejsme na úrovni požadavků. Musíme uznat, že možná potřebujeme silnější iniciativu, jednak abychom pochopili, co se děje, a jednak aby se vytvořila společná akce vůči Středomoří. Pokud jde o Libie, je rozdíl mezi společnou akcí Evropy a akcí, která probíhá na základě eh, dobrovolného připojení se některých zemí. To říkám teď na adresu rady i komise. Jsou tu některé, rady, na které, eh, některé otázky, na které rada neodpověděla. A já se ptám, zda kromě humanitární akce si plně uvědomujeme, co je třeba udělat pro uplatnění eh, rezoluce 1973. Nebude stačit eh, spokojit se s humanitární akcí. Budou některé země za rámec toho, co stanovuje mandát eh, rezoluce 1973. Obracím se na komisi. Na to se hrává technickou úlohu, ale nikoli politické vedení. Můžeme nějak pokračovat, aniž by byla silnější úloha EU e nad rámec pouhé dobrovolné eh, akce některých zemí. Eh, dále je tady velice důležité mínění eh, Ligy arabských zemí a také africké jednoty. Jejich zapojení je důležité, aby nevzniklo riziko, že tady budou zcela nepředvídatelné důsledky. To je celá řada otázek, které nemohou být zodpovězeny byrokraticky. Je na ně třeba odpovědět politicky a to již zítra na radě. Děkuji, vážení kolegové. Jednu minutu má pan Ole Schmidt. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, kritici eura v eh, mé zemi říkají, že Řecko ukazuje, že euro nefunguje. Říkají, že je lepší zůstat mimo spolupráci a mílí se. Spolupráce eh, v rámci eurozóny eh, v posledních deseti letech vedla ke stabilitě, eh, ke snížení inflace a k milionům nových pracovních míst. Stálý krizový mechanismus bude fungovat jako poslední instance, když nějaká země skončí v závažných hospodářských obtížích. Takže tohle je reakce na krizi já si myslím, že společná měna pomáhá spíš vyřešit problémy a to i e, problémy jako e, jsou problémy Švédska. Já e, lituji, že švédský parlament nemá většinu poslanců, kde by, kteří by byli pro Švédsko v eurozóně. To omezuje vliv mé země. Pokud Švédsko chce patřit do vnitřního jádra Eh, v eurozóny, tak eh, v, Euro, v Evropě tak nemůže sedět eh, před dveřmi. V Dánsku říkají ano euro a Švédsko musí být schopné je následovat. Děkuji, minutu má pan Tusas. To komunistické koma Ελλάδας καταδικάζει to νέο imperialistický Komunistická strana Řecka odsuzuje e, novou válku imperialistické povahy, kterou rozpoutaly Spojené státy, Francie, e, Spojené království pro, NATO proti Líbii. To je opravdu takzvaná vojenská pomoc, to je, to je šprým. Ve skutečnosti tady zájmem je ropa a další e, zdroje Libie a celé severní Afriky. tomto regionu eh, se odehrávají věci, které zvyšují rizika eh, toho, co představuje i nový pakt pro euro. Může to zvýšit eh, nezaměstnanost, úpadky podniků, chudobu a zvýší to plutokracie. Tak vypadá svobodný svět, tak vypadá takzvaný svět svobody a demokracie. Paradigma je takovéto. Otázka tady e, zní, kdo zbankrotuje, plutokracie nebo lid? Musíme zvažovat, jak postupovat, aby národy nebyly odsouzeny k chudobě, k úpadku, k bankrotu. My je voláme, my na ně voláme nebo apelujeme na ně, aby povstali e, proti této situaci, proti všem těm, kdo jsou ve službách e, těchto skutků. Děkuji, vážení kolegové. Dvě minuty, pan Rangel. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve eh, bych chtěl hovořit o významu, eh, který křesťanský eh, demokraté v Portugalsku věnují hm, zasedání rady. To řešení je lepší, než jsme mohli očekávat a je to výsledkem práce pana Broka a pana Gualtieriho, kteří připravili stanovisko jménem parlamentu a spolupracovali s komisí. Blíží se takto komunitárnímu řešení a vzalují se od mezivládního řešení. Dále bych chtěla říct něco všem kolegům. Ve chvíli, kdy prožíváme portugalskou politickou krizi, kde PSD, to je křesťanští demokraté, se připravují na volby, na to, že budou vládnout zemi podle kritérií, které byly vytvořeny v rámci eurozóny. A také se chystají na to, že budou všechny cíle naplňovat a ještě více. Po dobu 13 let socialistická vláda nebyla schopna naplňovat tyto cíle. Roku 2009 jsem se účastnil kampaně PSD, tam jsme oznamovali to, co se děje nyní. Takže my poskytujeme všechny záruky Evropské unii a zvláště partnerům z eurozóny. Dodržíme všechna kritéria, která budou náročná a která si vynutí oběti ze strany Portugalců ale bude zde odpovědná vláda, nebude to současná vláda. Eh, víte, že tato vláda předložila čtyři programy stability a růstu. Snaží se najít nová řešení, ale není schopna předložit důvěryhodné řešení pro eh, trh. Jde o řešení, které by zahrnovalo zájmy Evropy a zájmy Portugalců. Děkuji. Dva kolegové se tady hlásili k otázkám, jestli je tedy možné přijmout tyto otázky. Nejdříve je tady paní Estrela, která má 30 vteřin. Pane předsedo, já bych chtěla položit eh, otázku panu Rangelovi. Nemyslíte si, že je dětinské, abychom vyžadovali na Portugalcích ještě více, abychom vyvolali politickou krizi a e, pak e, by se říkalo poté, že následující vláda bude dodržovat cíle, které byly vyjednány e, s Bruselem. Byla bych ráda, kdybyste na to zareagovali. Nevede vás touha pomoci k tomuto tvrzení? Děkuji, paní Estrela. Můžete odpovědět, máte na to také 30 vteřin. Um eh, tohle by měla být rozprava v Evropském parlamentu eh, a ne jenom o Evrop- eh, portugalské politice. A paní Estrela obyčejně zjevně chce jednat o portugalské politice, protože ty bude mít volby a ona by tam mohla také kandidovat a později, až bude v opozici, tak může projednávat s vládou PSD, co chce ale jde o to, že my nemůžeme eh, mm, eh, tolerovat tu vládu, která selhala čtyřikrát v posledních letech, není eh, důvěryhodná v očích trhu. Stávající socialistická vláda už nemá budoucnost. Puheenjohtaja, minulla ei ole mahdollista Další otázka. Olin parlamentissa kysymässä tätä, mutta minä kysyn teiltä ihan suoraan, että... Mi- Já bych se ráda zeptala na něco možná portugalského parlamentu, ale zeptám se rovnou vás proč Portugalsko eh, portugalští poslanci, eh, europoslanci tohle to nepodporují, protože jinak by celá Evropská unie mohla eh, zůstat v krizi. Proč vy nepodporujete toto řešení teď? Prosím, pane Rangele, vy jste možná neslyšel otázku kolegyně. Měl jste nějaké problémy se, po, se sluchátky? O Partido Social Democrata apoiou sociálně demokratická strana PSD potvor, podpořila odpovědně eh, situaci, zatímco jiné eh, strany to neudělaly. My jsme podpořili balíček úsporných opatření a proto si myslím, že tady není žádná omluva. Vláda mohla předložit výsledky po dvou letech a eh, strana PSD nemá žádnou jinou volbu. Musí být proto jediné možné řešení nové volby, nová vláda, nová eh, důvěryhodnost portugalská eurozóny. Na jednu minutu a půl má slovo pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Eh, před dvěma týdny eh, tento parlament přijal usnesení, které bylo velice odvážné na politické úrovni. A my jsme eh, hlasovali pro eh, bezletovou zónu nad Libií. Před pouhým týdnem eh, jsme se setkali v této místnosti, to usnesení ještě nebylo přijaté OSN a už tady byl takový pocit zoufalství, protože jsme očekávali, že dojde k úplné prohře, k úplné ztrátě Bengází. Teď ovšem víme, že usnesení bylo přijato a, a teď jsme dva týdny eh, po, no už eh, tedy týden po jeho implementaci. Já si myslím, že to usnesení je velice důležité a je třeba ji provádět i nadále tak, abychom mohli pomoci libyskému lidu a chránit jej před masakrem, který už probíhal. a musíme jim pomáhat na jejich eh, eh, demokratické cestě. Musíme i nadále eh, nabízet svoji humanitární pomoc. Zejména těm, kteří utíkají do Tuniska a Egypta. Také musíme udělat ještě jednu věc. Musíme se připravit, protože možná Eh, budeme čelit eh, přílivu uprchlíků do eh, naší třeba země a dalších zemí EU. A neodpovídají za tohle jenom členské státy kolem Středozemního moře, ale všechny členské státy. Děkuji, pane Josita, na to a půl, pan Tunekalan. Děkuji. Pane komisaři, dnes byla jednací místnost EPP eh, oficiálně pojmenována po jednom eh, z otců zakladatelů EU Algide de Gasperi. Eh, tehdy klíčem k řešení krizí byl nadnárodní přístup a zohlednění evropského společného zájmu. On byl jedním z státníků, kteří narozen v 19. století byl schopen vytvořit vizi Evropy pro 21. století. Eh, myslíme si, eh, že řešení eh, hospodářské krize dnes si vyžaduje státnictví a nikoli jenom výhled na nadcházející volby a zaměření se na záchranu národních států. Ale vyžádá si to snahy celé Evropské rady. Pokud jde o celých všech evropských států, pokud jde o radu, tak já vítám reformní balíček. Za druhé, Doufám, že pakt konkurenceschopnosti bude důvěryhodný a bude eh, lákat i eh, členy z vnějšku eurozóny. Je důležité, aby eh, všechny národní vlády se zásadně snažily o zlepšení konkurenceschopnosti. A za třetí, pokud jde o jednotný trh, tak já se tak trochu obávám, že jeho ambiciozní cíle byly zásadně omezeny a jeho eh, provozní, eh, jeho eh, efektivita by mohla být prakticky už irrelevantní. Ukažme politickou vůli a důvěryhodnost a dokončeme čtyři svobody, na nichž je založena evropská spolupráce, včetně vnitřního trhu a plného provedení směrnice o službách. Děkuji, pane Kela. Minutu a půl má pan Van de Kamp. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Já vám děkuji. Nejdříve bych chtěl vyjádřit moje sympatie a soucit eh, s japonským národem. Já vím, že budeme mít rozpravu ohledně Japonska, ale myslím si, že Rada v těch budoucích dnech bude muset reagovat na požadavky Japonska z hlediska konkrétní země. Často hovoříme o pomoci rozvojovým zemím a nyní e, zde máme rozvinutou zemi, která čelí katastrofě. Druhá věc, Libie. Já se domnívám, že veškerá ta slova, která zde zazněla na adresu Libie, hlavně ze strany komise, nemohou skrýt skutečnost, že Evropská unie chybí v Libii, že se nedaří v současnosti vyřešit krizi v této zemi a zastavit postup eh, sil Kadáfího. Díky prezidentovi Francie, myslím si, že to byl on, kdo v poslední chvíli se postaral o to, aby Evropská unie společně s NATO mohla něco v této věci učinit. Ale víte, že lidé jsou stále v této tragické situaci. Tady musíme být pokorní. Evropa je eh, vždy činná spíše po krizi než během krize. A co se týče eura, myslím, že byl učiněn důležitý milník. Pan Barozo hovořil o základním kameni v tomto smyslu. V budoucích měsících musíme ale pokročit dále. Ne vše bude vyřešeno zítra. Děkuji. Minutu a půl má pan Sean Kelly. Eh, Uh, uh, eh, podobně jako pan Barroso, já se budu zaměřovat na hospodářskou situaci, eh, zejména vzhledem k tomu, že moje země je příjemcem eh, úvěru EU e a MMF. Teď máme v Irsku novou vládu a novou naději a první projev našeho nového týšovka byl o tom, že chce budovat mosty. To chceme samozřejmě dělat. Potřebujeme k tomu ovšem několik věcí za prvé, eh, ty eh, úroky, které jsou účtované, nejsou udržitelné a jsou drakonické. Eh, byli bychom chtěli, aby to bylo snížené alespoň o 1 až 2 Za druhé, potřebujeme i trvalé záruky financování pro banky, dokud nebudou funkční nepotřebujeme se nechat tlačit, nebo není třeba, aby nás, nás tlačili ohledně korporátních daní a Eh, to zejména ze strany eh, pana eh, Sarkozyho, který nám tvrdí, že u nás je zazba 8%, zatímco je to 11,9%. V čem spočívá to oko za oko, zub za zub? Za prvé, my zavedeme úsporný balíček. Za druhé, pokud to bude třeba, ehm, budeme zvažovat dlouhý pakt podobně, jako mají v Německu od roku 2009 a za třetí. Budeme eh, také eh, zvažovat o nezávislé fiskální agentuře v Evropě. To je také, myslím, velmi důležité, protože si nemyslím, že existuje něco jako nezávislá národní agentura. Eh, žádal bych pana Baroza a pan Bertel a, dal, a, a jejich další kolegy, aby nám eh, dali eh, eh, možnost si tentokrát pomoct samotným a už nikdy o pomoc žádat nebudeme. Děkuji, minutu a půl má pan Lišek. Pane předsedající, pane komisaři. Pane... Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, pane komisaři, vážení předsednictví. Vedoucí představitele EU Eh, za poslední dny věnovali mnoho času událostem v Libii a vůbec v severní Africe. Já doufám, že eh, tato pozornost eh, povede k tomu, že nedojde k masakru civilistů. Doufám, že Libiští civilisté budou moci svrhnout tyrana. Jsou ale také vnitřní výzvy v EU. Otázky které se týkají eh, politiky bezpečnostní a obrané a další politiky, hospodářské, finanční. Eh, ukazuje to, jak už jsme daleko od cílů, abychom měli skutečně eh, společnou politiku v duchu Lisabonské smlouvy. To je velká výzva pro mezinárodní společenství. To je dobré, že spolupracujeme s USA a s dalšími zeměmi. To je dobré, že vedeme dialog s Ligou arabských států a s Africkou unii. A je dobré, že vedeme dialog s Izraelem. Eh, jak řekl pan Petering, to, co se teď odehrává v severní Africe a v Líbii, to, co se stalo v Egyptě, to by mohlo mít velké důsledky eh, pro mírový proces na Středním východu. To nesmíme zapomínat. Musíme přemýšlet o budoucnosti, o podpoře demokracie a lidských práv. Eh, nemůžeme pouze hasit požár, musíme myslet i na jiné země, které jsou kolem hranic EU a kde se by se mohly dít různé věci. Jednu minutu a půl má pan Galer. Děkuji, pane předsedo. V pozvánce na radu pan Rompoy napsal, že se během oběda bude hovořit o situaci v Libii a v těchto jižních oblastech. Doufám, že nikdo se přitom neudusí a že budeme moci vyslat jasná sdělení, společná sdělení na adresu Kadáfio, na adresu populace v Libii, ale tak z hlediska našeho veřejného mínění, které je podrážděno tou nejednotou postupu proti tomuto diktátorovi. Je dobré, že rozšíříme tyto černé listiny, které máme a e, zmrazíme aktiva. Já bych si všem také přál, kdyby EU místo NATO přijala vlastní rozhodnutí ohledně kapacit a schopností a kdyby mm, jaksi e, embargo zbraní prosadila na základě námořnictva členských států. Je to naše sousedství posledních letech bychom, eh, posledních dnech bychom si také ušetřili tím pádem spor v eh, NATO v souvislosti s Tureckem. Humanitární mise mm, EU by se neměly omezovat pouze na přejímání eh, přistěhovalců. Měli bychom také částečně být aktivní i v Libii, v těch částech, které byly již osvobozeny. Myslím si, že je nutné, abychom dali signál lidem v Libii, o co nám jde. A co se týče o něch řeckých komunistů, já jsem eh, v tomto smyslu již učinil určité prohlášení. Posledním řečníkem na minutu a půl pan kolega Preda. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že eh, konečným cílem zásahu v Libii je úplné zastavení násilí a netolerovatelného eh, zásahu Kadáfího eh, režimu proti eh, revolucionářům. Rezoluce OSN 1973 umožňuje vytvoření bezletové zóny na ochraně civilistů. Já bych připomněl, že před přijetím eh, tohoto usnesení Evropský parlament byl jeden z prvních mezinárodních eh, institucí, eh, které žádali o takovou bezletovou zónu a bylo to už minulý měsíc ve Štrasburku na plenárním zasedání. Věřím, že jsou tady dvě důležité věci, které zajišťují úspěch v Libii. Myslím, že klíčovými slovy musí být koordinace a jasné eh, uspořádání za prvé koordinace v EU a eh, souhlas se smlouvami, pokud jde o humanitární aspekty. Potom potřebujeme koordinaci v, uvnitř NATO a naše eh, kroky musí doplňovat kroky NATO. Potřebujeme koordinaci s Arabskou ligou, protože potřebujeme podpořit regionální síly tak, aby naše kroky v Libii byly úspěšné. Pokud jde o naše přesvědčení eh, zastavit nebo o odhodlání zastavit eh, násilí, tak to jsou samozřejmě všechno věci, které eh, povedou úspěchům, k úspěchům našich zákroků. Děkuji, pane Preda, s tím jsme skončili seznam řečníků a nyní dáme slovo těm, kdo o něj žádají v rámci Catch the Eye. Eh, máme jich eh, trošičku více, než jsme původně eh, počítali v tom rámci časovém, ale budu se snažit dát slovo všem, ale každého přeruším po uplynutí jedné minuty. Nejdříve paní Galperc. Děkuji. Vážený pane ministře, pane komisaři, podle eh, nejnovějších ukazatelů eh, se Evropa dostává z krize. To je eh, proces, který může nadcházející summit podpořit. Bylo dosaženo průlomu a evropská solidarita dosáhla nové úrovně. Balíček opatření obsahuje důležitý prvek a sice makroekonomický koordinační cyklus, jinými slovy evropský semestr. A předsednictví Maďarské předsednictví připravilo syntetickou zprávu a nyní se musíme eh, zabývat budoucností po krizi a tím, eh, co lze potom očekávat. Eh, Maďarské předsednictví také sehrálo velice důležitou roli v tom, co se dělalo minulý týden, kdy se přijaly obecné zásady. A to znamená, že je před námi nová, nová éra spolupráce. Pan Tabaždy? Cias. Gratulálok a magyar elnökség elmúlt hetekbeli tevékenységéhez. Já bych rád poblahopřál maďarskému eh, předsednictví k eh, výsledku eh, činnosti minulý týden. Je to opravdový úspěch. Jedná se to o, je to úspěch pro celou Evropu, protože pokud se podíváte na dostupné informace, tak je zřejmé, že na summitu bude dokončena dohoda o novém hospodářském rámci pro hospodářskou politiku v Evropě. Já si myslím, že to eh, posílí integraci v Evropě. Evropa může díky tomu eh, se posunout do nové fáze rozvoje. V tomto eh, rámci máme určitou odpovědnost parlamentu, protože bylo dobré, kdybychom v prvním čtení přijali šest těch právních opatření, Rád bych poblahopřál panu Brokovi a panu Galtierimu k jejich eh, zprávě a eh, děkuji eh, vám všem za to, že jste ukázali pružnost. Herr Meigeldöktran, takem leše medzete janu já podporuji eh, eh, snahy eh, irské vlády o dosažení snížení irské, tedy úrokové sazby na v unijní a půjčku a půjčku MMF. Evropský parlament ukázal podporu ke snížení tohoto a doufám, že 27 členských států bude schopné, schopný se dohodnout na této, otázku, na této otázce. A chtěl bych eh, zajistit, eh, nebo vás ujistit, aby, eh, že, že je to v zájmu EU, aby náš dluh byl udržitelný, abychom si ho mohli dodržet a aby to bylo spravedlivé. Často se říká, že některé země chtějí ústupky od Irska za snížení úrokové sazby. Ten tlak na Irsko, pokud jde o daně, na ty eh, skutečné daně, na, na to nemám už čas, jako abych do toho zastavoval. Dávám slovo panu Broncovi. Thank you. So the European Council will adopt the decision to amend... Takže Evropská rada schválí změnu uh, smlouvy a zavede tam také mechanismus stability. A to eh, bude samozřejmě pro udření eurozóny. Ovšem to selže nikoli kvůli penězům, ale kvůli jiným problémům. Tady je mechanismus, který Eh, se snaží situaci řešit, ale vnější hodnota země eh, Záleží také na tom, jaké množství eh, peněz má. To se také projevuje ve vývozu, dovozu, rovnováze mezi nimi a to, jak viditelné, tak neviditelné položky. Stejná, stejná protihodnota může být také vyjádřena v pro dalších podmínkách. Takový mechanismus, který má udržet země uvnitř eurozóny, bude mechanismus, který se bude snažit zachránit eh, země, které mají problémy. I ty země, které jsou úspěšné v eurozóně, by byly úspěšnější mimo tuto eurozónu. Děkuji, pane předsedo. Dávám slovo eh, paní Andrekiene, ale nevidím ji tady. Nevím, jestli... Ne, není tady. Tak dávám slovo panu Luhanovi. consider esențial în cadrul discuțiilor Consiliului. Vážení kolegové, já si myslím, že je zásadně důležité, aby během diskusí na Evropské radě twenty four a five března se přišlo s důvěryhodným legislativním balíčkem, který se týká konsolidace eh, ekonomického vládnutí na evropské úrovni. Politika soudržnosti, stejně tak jako zemědělská politika, jsou dvěma pilíři nového rozpočtu EU po roce 2013. Je důležité, aby politika soudržnosti eh, zůstala v náležitém podílu v rozpočtu po roce 2013, aby EU mohla naplnit své ambiciozní cíle a podpořit eh, také Eh, realizaci strategie 2020. Tato politika musí eh, generovat eh, účinné investice prostřednictvím využívání příslušných fondů a musí se soustředit na klíčové cíle a na zjednodušení provádění. Slovo má pan Balčitis. Ačiū, pirmininkė. Šiandieną pritarėme Lisabonos... Vážený pane předsedo, dnes jsme hovořili o změně Lizabonské smlouvy, podpořili jsme to a to zajistí vytvoření mechanismu stabilizace. Je zjevné, že se ocitáme v obtížné ekonomické situaci a proto musíme eh, přijmout opatření pro koordinaci. Tento mechanismus platí pouze pro eurozónu. A to znamená, že nečlenové eurozóny zůstávají mimo. To znamená, že bychom vzdali komunitární metodu. Já se domnívám, že EU by měla být eh, solidární a eh, měla by podpořit eh, možnost, aby i nečlenové eurozóny vstoupily do tohoto klubu a účastnili se rozhodování. Tím by se odstranila tato nevyváženost. Paní Flašíková má slovo. Děkuji velmi pěkně, pan, pan prezident. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Chtěla bych upozornit na dva aspekty v souvislosti s nadcházejícím zasedáním rady. Povaha mnoha opatření je nedemokratická. Úloha národních parlamentů, Evropského parlamentu jako jediných volených orgánů má být oslabena a posílit se má pravomoc exekutivních orgánů. Přísnost sankcí, respektive jejich charakter, omezují také schopnost národních parlamentů ovlivnit národní hospodářskou politiku. Také negativně hodnotím skutečnost, že Komise eh, připravuje legislativu, legislativu makroekonomických ukazatelů bez Evropského parlamentu. Mnoho opatření je kontraproduktivních. Jak chce komise obnovit ekonomický růst a zaměstnanost? Navrhujete politiky, které utlumují domácí poptávku a spolehají se na export. Tato kombinace politik nevyvede EU z krize. Místo nedemokratické a restriktivní politiky, pane komisaři, bych se chtěla vyslovit ve prospěch bohužel vypadl mikrofon. Slovo dávám eh, paní Jakonsáry, ta je poslední řečníkem. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Dnešní špatné zprávy spočívaly v tom, že portugalskí konzervativci odmítli tento balíček, protože doufají v nové volby. A to by mohlo ovšem zvrhnout eh, celé euro do krize. Eh, trhy eh, čekají na rozhodnutí. Rozhodnutí řešení. To je to, co potřebujeme. Nyní se nacházíme v historickém momentu. Musíme přejít od pouhé koordinace k řádnému vládnutí. Bohužel Sarkozy a Merklová eh, celý ten projekt eh, zdiskreditovali. Skončili jsme eh, s postupem Catch the Eye a teď dávám slovo komisaři Oli Rénovi, který bude reagovat jménem komise na to, co zaznělo v diskusi. Děkuji, pane předsedo, vážení členové parlamentu. Především dovolte, abych vám poděkoval za velice odpovědnou diskusi eh, o přípravě nadcházející Evropské rady. Jménem komise bych se rád vyjádřil k některým vystoupením, zejména pokud je o Libii a Japonsko, dříve, než se budu věnovat ekonomickým otázkám. Jak víte, Komise nemá pravomoc v oblasti bezpečnosti a obrany, ale koordinovali jsme evropskou reakci na eskalující humanitární krizi na libýské hranici. Bezletová zóna a vojenské operace se odehrávají podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973. Je třeba brát v úvahu další nové um, situace, když poskytujeme humanitární pomoc ehm, v této situaci, když ji poskytujeme těm, kdo ji potřebují buď na hranicích nebo přímo uvnitř Libye. Vytváří to nové naděje a chrání životy civilistů. I když události v Japonsku nemají okamžité dopady na zdraví občanů v EU, přesto je důležité brát vážně evropskou politiku jaderné bezpečnosti, tedy přijmout všechna bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti jaderných instalací. Komise má všechny potřebné nástroje, aby sledovala dopady také na bezpečnost potravin. Podle mého názoru Japonsko nám ukazuje, že riziko se může stát skutečností. A proto je eh, do našeho plánování třeba zařadit eh, vše, co je nutné, aby zde byla, eh, byla souhrná koncepce bezpečnosti jaderných elektráren na evropské úrovni. Než vyvodíme konečné závěry, závěry a plnou analýzu z japonské situace, tak je důležité, aby tato analýza pokrývala ty nejdůležitější otázky, jako je požadavky na bezpečnost v případě zemětřesení a e, také e, zajištění chlazení reaktorů a dalších zařízení. V hospodářské politice se ve vaší e, diskusi ukázaly, že tady jsou očekávání před zítřejším zasedáním Evropské rady a že je třeba ve všech eh, hlavních městech eh, Evropy naslouchat těmto eh, otázkám. Během března jsme velice intenzivně studovali situaci v finanční oblasti, vyvozili jsme závěry ze situace bankovní krize, finanční krize, finančních problémů, zadlužení a zvažovali jsme, jaké nejle, jaká nejlepší opatření je možné přijmout v důsledku těchto analýz. Jak řekl předseda Barozo ve své eh, úvodní řeči, reagujeme na výzvu souhrným balíčkem strategie, který má posílit eh, hodnoty a instituce Evropské unie. Přesně to jsou ty výzvy, kterým dnes čelíme. A právě proto byla Evropská unie založena, aby byla schopna eh, poskytnout sílu společného úsilí, a abychom vyšli z krize silnější, než jsme byli před ní. Výsledkem velmi dlouhých eh, jednání, která trvala několik měsíců, je souhrná reakce v oblasti hospodářské politiky. Nejvyšší představitelé EU se na tom mají nyní na zasedání Evropské rady zítra shodnout. Členské státy a zejména členové eurozóny všechny Eh, vedou úsilí o fiskální konsolidaci a o provedení strukturálních reform. To provádějí velmi odhodlaně. A to je také úhelným kamenem možného pokroku. Za druhé, jak rada, tak parlament usilují o uzavření tohoto legislativního balíčku o hospodářském vládnutí do tohoto léta. Posílení hospodářského vládnutí, to je úhelným kamenem eh, naší snahy o souhrnou reakci. Mechanismus stability by v červnu 2013 měl začít fungovat a měl by poskytovat 500 miliard eur co eh, by schopnost půjček. A eh, mělo, měl by poskytovat, poskytovat dostatečný, dostatečnou schopnost eh, reagovat i v těch nejzátěžovějších scénářích. Úloha komise Eh, bude centrální. A ESM se musí navázat na evropské instituce, včetně samozřejmě Evropského eh, parlamentu. To bude zcela jasně eh, stanoveno. V náležitém termínu navrhneme nařízení, které by se opíralo o článek 136 smlouvy a které by vyjasnilo kroky, které je třeba činit v oblasti podmíněnosti pro zajištění konzistentnosti s um, evropským rámcem uh, dohledu nad členskými státy. A v neposlední řadě bankovní sektor uh, musí uh, také být schopen poskytovat úvěry um, hospodářství, podnikům i domácnostem. Také tady musí být v nejbližších měsících proveden bankovní zátěžový test a musí eh, vést k potřebným restrukturalizacím a také k případné restrukturalizaci evropského bankovního sektoru. Před zveřejněním výsledků všechny členské státy musí rozhodnout o své strategii zda potřebují další restrukturalizaci či další kapitalizaci ve svých institucích. Je skutečně zásadní, abychom se postarali o to, že tyto dva problémy se vyřeší. A to souběžně. Finanční nápravu musíme urychlit, banky se musí restrukturalizovat, když to bude nutné, musí proběhnout rekapitalizace a to, co nejdříve. To je předpoklad pro to, abychom obnovili důvěru a posílili důvěru v evropskou ekonomiku. A abychom také vylepšili bankovnictví. A abychom zajistili, že zajistíme hospodářský růst na základě nabídky úvěrů. Paní předsedkyně, vážení poslanci, na závěr bych chtěla říct, že jakmile Evropská rada potvrdí všechny tyto prvky naší komplexní hospodářské strategie, jejíž cílem je překonání krize. Evropská unie bude na dobré cestě, aby letos zvrátila ekonomické trendy, letos v roce 2011. To neznamená, že všechno je v pořádku, že můžeme složit ruce do klína. Ale znamená to, že jsme připraveni postavit se současným i nově vznikajícím výzvám a zabránit krizím v budoucnu. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Za radu nyní dostává slovo paní ministrině. Dovolte mi, aby hovořila svojí mateřštinou. Vážený pane komisaři, Vážená paní předsedkyně, kolegové, především vám děkuji za debatu. Jsem vděčná těm, kdo se zapojili do debaty a jsem také vděčná za to, že většina z vás potvrdila, že potřebujeme těch šest prvků, abychom byli schopni řešit krizi, aby Evropská unie reagovala na krizi jednotně. A já doufám, že o tom také hlavy vládu, vlád a států ve čtvrtek rozhodnou. Budeme tak schopní řešit krizi a položit základy pro to, abychom se vyhnuli v budoucnu podobným krizím. Také rozhodně souhlasím s těmi, kdo uváděli, že v krizi není hospoda- eh, Evropská unie, ale část členských států. Část členských států se dostala do jakési spirály zadluženosti. A to se musí řešit. To je ten hlavní cíl v každém členském státě. Ale všichni jsme členy Unie. Máme společnou měnovou politiku, společnou měnu. A proto měnová krize v určitých členských státech znamená, že se musíme zapojit všichni a proto potřebujeme společnou reakci. Začala velice zajímavá debata. A já si myslím, že ji musíme nějakým způsobem řídit. Musíme zahájit oficiální vyjednávání o těch šesti legislativních návrzích o zprávě. Musíme rozlišovat mezi dobrými a špatnými úvěry. Pokud se to dá vůbec udělat, je to velice zajímavá debata a komise nám jistě potvrdí, že rada o tom jedná a že rada je velice skeptická. Pokud je o to, jestli můžeme nějaký dluh nazvat dluhem dobrým, jestli je to vůbec nějaká koncepce, která je možná, protože velice často se stává, že dluh, který vypadá dobře, se stane negativní v průběhu času. Takže já myslím, že o tom bychom měli debatovat. A abychom byli schopni vyřešit krizi, musíme povzbudit ekonomiku a musíme vyvolat růst i jinými způsoby. Nejenom na základě zadluženosti. Neměli bychom zadlužit budoucí generace. Měli bychom teď provést dobré investice, ale ne na úkor budoucích generací. A proto si myslím, že je důležité dodat, jak také říkal pan Barroso, že máme v rukou ty správné prostředky, abychom mohli ještě prohloubit vnitřní trh a odstranit stávající překážky a abychom naplnili strategii 2020. Několik slov portugalská a jirské situaci. Všichni víme, že toto má být na pořadu jednání rady. A k Portugalsku bych chtěla říct, že 11. března na samitě k euru hlavy vlád a států přivítali portugalský balíček, který tam byl oznámen. Přivítal ho i eh, prezident Evropské centrální banky a byl to rovněž pozitivní signál pro trhy. Ale musíme dodat, že každý plán má jen takovou hodnotu, jakou bude mít jeho implementace. Za každým plánem by měl stát i politický závazek. A pokud jde o Irsko, tady bych řekla, že nová vláda na eh, Radě pro všeobecné záležitosti velmi dobře spolupracovala a také doufám, že Evropská rada bude schopná najít správnou reakci na irskou krizi společně se zástupci nové irské vlády. Komunitární metoda nebo mezivládní metoda? To byla otázka, která se objevovala často já se domnívám, že od 4. února jsme toho udělali opravdu hodně, došli jsme daleko. 4. února celá řada členských států a celá řada europoslanců byla vyděšená z toho, co se stane, pokud nějaké důležité otázky zadáme jako v rámci <laughs> takzvaného outsourcingu. Já si myslím, že situace se zlepšila, my jako předsednictví jsme měli za úkol přesvědčit ty, kdo chtěli určité úkoly řešit prostřednictvím komunitární metody. A už 4. února bylo řečeno, že v závěrech Evropské rady by měl být odkaz na to, že bychom měli postupovat v souladu se smlouvami pokud jde o pakt konkurenceschopnosti, jak se tomu tehdy říkalo. A mohu říct, že jsme se vrátili ke komunitární metodě. Komise, která v podstatě představuje komunitární nástroj, v tomto ohledu dostala určité úkoly, a Evropský parlament také dostal záruky v tom smyslu, že bude mít přístup k dokumentům, takže si myslím, že se eh, pohybujeme správným směrem. Tento pakt je také otevřený a všechny členské státy, včetně Maďarska, se mohou připojit, když si to budou přát. I když nemají euro jako svou měnu. A na závěr bych ráda zopakovala, že bychom měli k diskuzi o šestém balíčku nebo o tom balíčku šesti opatření přistupovat co nejkonstruktivněji. A zprávy europoslanců, které byly předloženy v lednu, byly zohledněny při přípravě závěru rady. Co se týče Libie a Středomoří a nestability v této oblasti a této obrovské krize, pro ty, kdo žijí v této oblasti. A je to závažná záležitost samozřejmě i pro Evropu, jak říká pan Marou. A Marou, tady s tím souhlasím. Ale my také máme příležitost zvrátit tento vývoj, aby byl pozitivní. A můžeme zabránit dalším tragédiím v regionu. V regionu Středomoří. Já jsem pro upřímnost a myslím si, že parlament reagoval rychleji a rozhodl rychleji než rada v tomto ohledu. Teprve na poslední chvíli se nám podařilo něco začít dělat ve vztahu ke koalici a podařilo se nám zachránit celou řadu životů. Do jaké míry jsme jednotní do jaké míry je účinná společná zahraniční politika Evropské unie. O tom musíme mluvit otevřeně a upřímně. Nejsme stoprocentně jednotní. Ale dohodli jsme se na celé řadě věcí. A to bylo předpokladem pro to, abychom našli tu správnou reakci. 11. března na summitu hlavy vlád a států vyhlásili, že Kadáfi musí odstoupit. Navázali jsme kontakt s Libijskou národní radou a měli bychom požádat libijské orgány, aby se postarali o organizaci pomoci, která přichází do této země. Také jsme to řešili v rámci naší politiky jižního sousedství a myslíme si, že bychom měli zahájit demokratické změny. A také jsme se dohodli, že by měla stoupnout finanční pomoc. Samozřejmě musí platit určité podmínky. Musí se prohloubit ekonomické vazby a musíme na pomoci i sociálním změnám v této oblasti. V souladu s těmi třemi zásadami přístup na trh, mobilita a peníze. V této oblasti musíme postoupit ku předu. A 21. března ministři zahraničí zopakovali tyto závazky té době už bylo předloženo, bylo k dispozici rozhodnutí Rady bezpečnosti 1973 a je potřeba začít toto usnesení uplatňovat. My jsme velice rychle zavedli sankce a také jsme zopakovali náš závazek pomoct civilistům v Libii. Společná zahraniční politika možná nefunguje úplně dokonale, ale přijali jsme důležitá rozhodnutí, sice na poslední chvíli, ale pořád ještě včas. Děkuji vám. Děkuji vám, paní ministrině. Tím jsme ukončili tuto rozpravu. A nyní je na našem pořadu dne prohlášení Radiokomise ohledně situace v Japonsku.